Začínáme. Bod 1. Navrhuji jednu úpravu. Bod 8. Přesuneme a také naše mimořádné, na našem mimořádném zasedání 24. ve Štrasburku jsme se rozhodli pro jednat ještě jednou otázku služeb a my jsme se rozhodli, že tady k tomu dojde zítra ve tři odpoledne hned po diskuzi se zástupci národních parlamentů a na to navazuje vystoupení našeho zpravodaje, který nás bude informovat o dalším postupům v rámci CETA. A abychom na to měli dost času, navrhuji, abychom body 19 a 20 přeložili na jindy. Máte k tomu nějaké námitky? Zdá se, že ne. V tom případě je rozhodnuto. Pod dva problematika protokolu. Budu to brát podobně jako jindy tak, že dokud, pokud nebudete mít tedy k zápisu z jednání do konce této zkuze nějaké připomínky, budu ji považovat za schválený. Bod 3. Pořád tedy vás upozorňuji na to, že tedy i toto zasedání je webstreamováno. Máme tady také hodně tedy posluchačů a e, diváků po celé Evropě, včetně Aten například. tady vás také musím upozornit, abyste vystupovali eh, umírněně. A musím vám eh, tedy sdělit, jak proběhla naše mise do Bangladeše. A eh, jak to vypadá s jednáním po 18. kole, tedy jednání k dohodě EGA. Je to příprava na zasedání ministrů 3. 4. prosince. Musím říct, že s touhle dohodou to nevypadá až tak špatně. Je možné, že se možná do konce roku i na něčem dohodneme. A tím se dostávám k bodu 4. Jak to vypadá s probíhajícími trialogy? A tady mám tady velice pozitivní zprávu k 22. listopadu ve Štrasburku jsme dospěli k dohodě eh, nad takzvanými eh, válečními nebo konfliktními nerostnými látkami. A k tomu, že se to podařilo, chci poděkovat panu zpravodaji Juliovi, ale chci poděkovat i celému tomu týmu vyjednávačů. Takže já vám tedy gratuluji a doufám, že si uvědomujete, že se nám podařilo dosáhnout skutečně mimořádného výsledku. Jde konkrétně o čtyři narostné suroviny, a to tedy v celém tom procesu jejich zpracování od těžby až po jejich tavení. Podařilo se nám najít eh, definice, které jak si regulují celý tento proces a tím vlastně nabízíme i právní jistotu, která umožní to dále upravit legislativně a to celé tedy představuje velice důležitý krok. Především tedy v, pro obyvatele zemí, kde zuří nějaký konflikt a my jim tím dáváme vlastně takový dobrý příklad toho, jak vypadá obchodní politika, která ovšem také prosazuje určité základní hodnoty. Pane předsedo, děkuji. Nejsem si jist, že si zasloužím tolik gratulací. V každém případě chci poděkovat zpravodaji a týmu vyjednávačů, protože ta spolupráce nebyla vždycky jednoduchá, byla však konstruktivní a myslím, že se nám podařilo dospět k dobré dohodě a to právě díky naší dobré spolupráci a díky tomu, že tedy vyjednávací tým postupoval jednotně v jednání s radou. A jenom velmi stručně představím některé klíčové aspekty této dohody. Za prvé, dovozci minerálů a kovů z Evropské unie nyní musí povinně provádět kontrolu původu a tato povinnost je tedy rozšířena vlastně na celý ten proces výroby a zpracování. Zároveň však chráníme malé a střední podniky, protože z tohoto závazného požadavku jsou vyloučeny malé a střední podniky toho jsme dosáhli tím, že jsme prohlásili, že tedy ta nutnost provádět kontrolu je jakýmsi obecným principem a držíme se také pokynu OECD. A konečně parlament dal pozor na to, aby do, tedy schválil i doprovodná opatření. A to na základě poučení z minula, takže To znamená, že to budou i návazné kroky, což není vždycky obvyklé, ale tohle je velmi důležitá legislativa. A já vám tedy chci poděkovat i vašemu výboru, všem kolegům a pracovníkům tohoto výboru za výbornou spolupráci. Děkuji. Myslím, že tady velmi důležitou roli hrál také pan zpravodaj. Děkuji. A nyní, když se podařilo dospět k dohodě toho 22. listopadu, musí nyní rada na půdě Koreperu prodiskutovat tento návrh 7. prosince a já doufám, že tedy ty výsledky jednání budou přijatelné Předsednictví rady má dostatečnou pravomoc na to, aby uzavřelo dohodu jménem rady. Jsou to ovšem určité výjimky. Například jsme viděli statistické údaje o vývozu, eh, u kterých se podařilo na, eh, tedy v rámci trialogu dospět ke kompromisu, nicméně rada tento kompromis nepřijala. A přesto však tedy vycházíme z předpokladu, že Koreper 7. prosince tento návrh schválí a následně bude odeslán dopis, který potvrdí platnost této dohody, tak, aby u nás mohl dále probíhat proces konzultací. Možná, že o tom budeme hlasovat v lednu a potom možná v březnu na plenárním zasedání. A já doufám, že tedy první polov, prvním čtvrtletí roku 2017. Tím bude ukončen celý legislativní proces. Je to velice tedy zásadní příspěvek k obchodní politice, která zároveň prosazuje určité hodnoty a tím je to také tak určitý krok ku předu k, směrem k novým času Já tady nevidím, že by se někdo další hlásil, tím tedy uzavírám tento bod. Dostávám se k bodu 5. Návštěva Bangladeše. Vážení kolegové, kolegyně, my jsme se dohodli, že vysleme průzkumnou misi do Bangladeše, která se zaměří především na situaci v textilním odvětví. Jak víte, Bangladeš je druhým největším vývozcem textilu. Osmdesát celkového vývozu Bangladeše jsou právě textílie a 60% z tohoto objemu jde do Evropy. To znamená, že Evropa je klíčovým obchodním partnerem pro textilní sektor v Bangladeši. Má to tedy zásadní hospodářský význam. Na druhé straně opakovaně slýcháme o problémech, eh, pokud jde o pracovní podmínky, eh, nebezpečí požáru, porušování práv pracujících a tak dále jsme se tedy rozhodli vypravit tuto misi. Během této mise jsme se zaměřili na různé aspekty situace. Za prvé na prosazování tedy té iniciativy Global Compact. A to tedy jednak obecně, ale také tady v rámci těch konkrétních kroků, které je možné přijmout e, proto, aby se v budoucnosti situace v Bangladeši změnila. A to je velice důležité. A to je pro Bangladáš, protože mít tedy eh, právně závaznou dohodu se 27 členskými státy a Bangladeši, přičemž těchto 27 členských států je významnými dovozci zboží z Bangladeše, eh, představuje tedy určitou páku a my můžeme významně přispět k zlepšení pracovních podmínek pracovníků v Bangladeši. My jsme se setkali eh, s místním ministrem obchodu a navštívili jsme také dvě továrny, které tedy představují spíše eh, ideální podmínky v místním eh, prostředí, ale také jsme navštívili továrnu, která v rámci tedy inspekcí byla opakovaně předmětem kontroly a kde tedy tyto postupné kontroly eh, přispěly k postupnému zlepšení situace, jak se ukázalo. A to je tedy právě významný přínos té dohody Global Compact, která eh, přispěla k tomu, že v továrnách nyní jsou nouzové východy, protipožární opatření, je mm, ověřována statika budov a to všechno přispívá k lepší e, bezpečnosti práce. A zavedení těchto požadavků vedlo k tomu, že z původního počtu 5500 textilních manufaktur jich zůstalo v provozu 1700. A to za lepších podmínek. Tato dohoda tedy má omezenou platnost na pět let do roku 2018, pak bude třeba ji znovu projednat. My jsme také tedy diskutovali se zástupci bangladéské vlády a nevládních organizací. zaměřili jsme se na situaci na trhu práce také z pohledu zaměstnavatele. Snažili jsme se místní zaměstnavatele přesvědčit o tom, že nezávislé fungující odbory mohou být přínosem. Nicméně to právo, to pracovní právo v Bangladeši hovoří jasně, tedy eh, striktně zvýhodňuje zaměstnavatele, neumožňuje a tedy větší združování odborů. To znamená, že je tam víc než 7 tisíc drobných odborových svazů. Jenom tedy v tom textilním sektoru existuje 30 různých asociací drobnějších odborových organizací. Nicméně já jsem přesvědčen, že i tuto situaci půjde zlepšit. A to i proto, že tedy vláda v Bangladeši eh, otvírá stále více takzvaných eh, zvláštních zón, kde je produkováno zboží na vývoz. V tuto chvíli jich je tam devět, ale tedy ten plán je mít jich až sto. A to právě tedy eh, se v zájmu přilákat za vývozce a samozřejmě za předpokladu toho, že právě v těchto zvláštních zónách vlastně neplatí klasická pracovní legislativa, což je pro nás nepřijatelné, k tomu bychom se měli vyjádřit. A teď si musíme položit otázku, jak to bude vypadat s hospodářským vývojem v Bangladeši, a pokud tedy ten nastartovaný vývoj půjde nadále kupředu, tak vlastně Bangladeš ztratí ten statut zvýhodněné eh, rozvojové eh, země získá přístup k, k nákupu zboží, jako jsou zbraně, zbraňové systémy. A to je velmi důležité, tedy i z pohledu tedy té textilní produkce. Víte, že v roce 2001 se uvažovalo o tom, že tento status Bangladeš ztratí v roce 2021 a je důležité, aby do té doby Bangladeš eh, tedy ratifikovala všechny obchodní úmluvy a také umluvy o dodržování lidských práv a tak dále, eh, abychom tedy najednou nepřišli na to, že je to potřeba v roce 2021. A pokud jde o problematiku zlepšení eh, pracovních podmínek, zlepšení pracovní legislativy z pohledu pracujících, tak to se neomezuje tedy jen na pracovní podmínky. Měli bychom také prosazovat svobodu vyznání a svobodu projevu. S tím je v Bangladeši v tuto chvíli velký problém. A tady ta svoboda projevu je potlačována a také svoboda vyznání je významně omezena. a i tady tedy jistě lze vyžadovat určité zlepšení situace do budoucna. Za předpokladu tedy, že eh, Bangladeš získá statut GSP plus a ztratí tedy ten statut rozvíjející se země. Záleží na tom, jak se na to díváte. Někdo říká, že tedy ta sklenice je půl na půl vypitá, jiný, že je na půl plná. Já se však myslím, že Eh, tedy eh, především musíme eh, prosazovat politiku, která povede ke zlepšení práv pracujících. K tomu můžeme použít právě i obchodní politiku. Navázat tedy naše postupy také na požadavek zlepšit dodržování lidských práv obecně. To je tedy z mojí strany vše. Chci říci, že v Chci poděkovat všem členům delegace, chci také poděkovat zastoupení Evropské unie v Bangladeši, které nás velmi aktivně podpořilo, které nám velmi pomáhalo a mimo jiné se postaralo i o naši bezpečnost. Takže i díky nim jsme tady zpátky ve zdraví. To je tedy vše ve stručnosti. Zpráva o, na, o tedy misi do pokud o misi do Bangladeše, teď se ptám, jestli máte nějaké otázky nebo připomínky. Zdá se, že ne. Tímto tedy uzavírám tento bod jednání. Samozřejmě budete mít k dispozici i písemný záznam z této návštěvy. A nyní se dostáváme k bodu 6. Hm. Wir waren zu schnell, liebe Kolleginnen Kollegen. Zdá se, kolegové, že jsme postupovali až příliš rychle. Náš příští host přijde teprve půl čtvrté. V tom případě tedy přerušíme jednání na pět minut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt gehen wir weiter. Bevor Než eh, zahájím bod 6, ještě se vrátím k jedničce. Odsouhlasili jsme pořad jednání se změnou v tom smyslu, že zítra v 15 hodin budeme mít rozpravu s právní službou. Teď jsem ale se dozvěděl, že právní služba do zítra 15 hodin nestihne připravit své stanovisko. Takže asi nemá cenu se v 15 hodin eh, o tom tedy s právní službou bavit a v tom případě tedy odsuneme celý bod na 5. prosince na příští zasedání. Takže Zítra tedy proběhne zasedání tak, jak bylo plánováno. Nejprve začneme rozpravou se spravodajem a potom i dva zbylé body na pořadu jednání budou moci zůstat na programu. Má někdo něco proti této změně? Není tomu tak? Pan Bichner, prosím. Bylo by možné abychom měli předběžnou zprávu eh, právní služby eh, dopředu, tak abychom mohli tedy substan- mm, vlastně hovořit o, sam- o samotné podstatě věci. Samozřejmě já mm, tohle řeknou právní služby, požádáme o to a samozřejmě předpokládáme, že něco budeme mít v písemné podobě k dispozici. Takže jsme znovu pozměnili pořad jednání a zítra Budeme tedy mít pořad jednání, tak jak to máte vytěštěno na těch původních pořadech jednání. Nyní přecházíme tedy k bodu 6. To je opravdu zajímavý bod, vážení kolegové, vážené kolegyně, je to trošku nezvyklé, ale je to opravdu takový výjimečný bod, který já vítám, protože budeme mít příležitost pobavit se s mladými Evropany a Evropankami o jejich představách budoucnosti Evropské unie a evropské politiky. V květnu ve Štrasburku jsme zorganizovali velkou konferenci, jmenovala se European Youth Event. Tam jsme řešili nejrůznější tematické aspekty evropské politiky se stovkami mladých lidí. Hovořili jsme mimo jiné i o obchodní politice, která je eh, také velmi atraktivní a výsledky té konference eh, si nyní představíme a budeme o nich diskutovat. Všichni kolegové a kolegyně 6. září obdrželi text výsledky. Jmenuje se to 50 myšlenek pro lepší budoucnost. Máme to dispozici v angličtině, francouzštině a němčině. Takže na základě toho už mohla proběhnout jistá příprava dnešní rozpravy. Tato rozprava neprobíhá pouze v našem výboru, ale i v devíti dalších výborech. Mě teda opravdu těší, že se můžeme takto pobavit s mladými lidmi o jejich představách budoucnosti. Dnes máme tři jejich zástupce, kteří mezi nás přišli. Kromě toho ale máme i možnost být v kontaktu prostřednictvím Twitteru. Máme tady um, takovou zeď uh, se tweety, takže vidíte, že zde si můžete tedy přečíst komentáře i od jiných. Naše malé slyšení má eh, za téma fair trade, tedy spravedlivý obchod, eh, svobodný obchod. A je to téma, o, kterých zde, tedy o kterém zde často hovoříme. Eh, nesmíme také zapomenout, že budeme hovořit i o TTIPu, což je eh, téma, o kterém se v parlamentu hovoří velmi často a je tedy velmi zajímavé, že si můžeme vyslechnout, jak se k tomu staví mladí lidé. A dohodli jsme se tedy tak, že každý eh, z těch tří eh, zástupců mladých lidí nám předloží tři návrhy, ty zde okomentuje a vyargumentuje. Naplánovali jsme dostatek času a budeme mít také příležitost eh, i spontánně reagovat. Přesto vás požádám o to, abyste eh, přispívali eh, příspěvky, které nebudou delší než dvě minuty, tak abychom opravdu měli bohatou diskusi. Nyní představím eh, tři eh, mladé zástupce. Jednak je tady Jentel Williams, který už zde sedí eh, mezi námi. Srdečně vás vítám. On má dvojí národnost, jednak Spojeného království a také Trinidadu a Tobago. Vystudoval mm, politologie hospodářství a zaměřil se na vztahy EU KT, má diplom z King's College v Londýně. A potom ještě studoval na univerzitě v Brugách, kde eh, získal doktorát. Takže má takový titul Commonwealth Champion. Takže vás zde srdečně vítám. Potom je, zde Irene Ráb, které je 19, studuje ekonomiku ve Vídni, angažuje se v Evropském eh, parlamentu pro mladé, eh, vydává školní časopis a také se věnujeme, téma, věnujeme tématům, které se často probírají na výboru ITRE. Eh, také je takovou velvyslankyní pro vzdělávání mladých a zaměřuje se i na otázky finančních služeb, a to tedy zejména v Rakousku, takže srdečně vás vítám. Potom je zde Pritštova, student medicíny v pátém ročníku. Zajímá se zejména o globální politiku eh, zdraví. zejména ve vztahu k mm, přírodě, obchodu a tedy zdravotnictví. Takže tady je vlastně otázka vývoje zdravotnictví a tý typu. To je téma, na které se zaměřuje. v Estonsku, odkud pochází, také bojuje za eh, rovnoprávnost pohlaví, eh, podporuje LGBT komunitu. A je také regionálním ředitelem me- Mezinárodní federace asociace studentů eh, z medicíny, takže srdečně vítám i vás. A můžeme konečně začít. první myšlenky, představy se tedy zaměří na první část našeho slyšení, to znamená fair trade, spravedlivý obchod a první, jako prvnímu dám slovo Irene Ráb na dvě minuty. Prosím. Thank you. Dear members of the Děkuji. <clears throat> Vážení členové Evropského parlamentu, já navrhuji, abyste zavedli závaznou legislativu eh, zaměřenou na fair trade, čili aby to nebylo jen na libovůli eh, zákazníků či podniků, zda postupují eticky. Eh, ty podmínky by měly zahrnovat minimální ochranu životního prostředí, spravedlivé, spravedlivou odměnu pro pracující a také jejich řádné pracovní podmínky. Bylo by dobré, aby tento systém, tedy fair trade, nebyl pouze na dobrovolné bázi, ale aby byl regulován legislativně. Je samozřejmě dobré, že povědomí o této iniciativě se v posledních letech zvýšilo, to je důležité, zvláště pro mladou generaci. Ovšem problémem zůstává to, že výrobci, kteří e, produkují e, v rámci Fairtrade, e, mají velmi omezenou, omezený výkon, tedy i ty výnosy pro farmáře, kteří podnikají fair trade, jsou daleko nižší. Legislativní úprava by umožnila nabídnout určitou jistotu, například to, že by nedocházelo k cenovému dumpingu při srovnávání zboží. Také je pravda, že ne všichni si mohou dovolit kupovat dražší produkty, které jsou označeny fair trade a volí raději levnější variantu. Proto je důležité, abychom tedy Hovořili také o tom, že eh, například v případě nákupu oblečení vyprodukovaného Fairtrade vítězí eh, kvalita nad kvantitou a také zdůrazňovali princip delšího užívání. Spotřebitelé zatím však dávají přednost té takzvané rychlé krátkodobé módě, a to tedy zvláště ti mladí, a to tedy ukazuje na to, že je třeba, abychom přišli se závaznou legislativou, která donutí podniky zlepšit to, co mají v nabídce a také podpoří tedy zodpovědné producenty a vůbec tedy všechny zainteresované skupiny v rámci celého výrobního cyklu. Děkuji, to bylo, myslím, jasné. A za druhé, předávám eh, slovo panu Pritova. Vážení poslanci, já navrhuji trvale udržitelný proces globalizace lepší než teď. Měli byste kontrolovat to, zdali globální firmy dodržují eh, etické normy, které si sami stanovily. A zda to platí i o jejich dodavatelů, dodavatelích. Já si myslím, že standardní kodex chování by měl být mandatorní na úrovni Evropské unie a měl by zahrnovat určité základní požadavky na bezpečnost práce, ochranu zdraví, pracovní podmínky a to v rámci celého výrobního procesu a řetězce tak aby se nedala najít slabší místa tohoto řetězce. Za druhé, tam, kde už platí takový nekonec chování, Evropská unie by měla kontrolovat to, zda je dodržován. Já jsem přesvědčen, že toho lze dosáhnout tím, že veškeré audity všech subdodavatelů budou zveřejněny, protože to tedy umožní ukázat prstem a provést případně opakovaný audit. A protože tedy dodržování všech eh, etických norem je, se prodraží podnikům, měly by tyto být chráněné tak, aby nebyly zne, cenově znevýhodněny v konkurenci s ostatními. A to na základě určitých specifických ustanovení, například v dohodách o volném obchodu. Já jako evropský spotřebitel si chci být jistým, že to, co spotřebovávám, nevzniklo na úkor někoho jiného. Myslím si, že opatření, která jsem tu navrhl, by pomohla zaručit to, že neeticky vyprodukované výrobky zmizí z evropského trhu a že tedy nám to pomůže donutit i třetí země, aby dodržovaly podobné etické standardy jako Evropská unie. Děkuji, to bylo také jasné. A teď tedy čekám na reakci kolegů. Děkuji. Já, jestli tomu eh, rozumím, tak bych měl hovořit eh, za EPP, takže děkuji a děkuji i za ty nápady. Eh, za ty dvě minuty jsem zachytil všechny myšlenky, tam bylo čtyři nebo pět návrhů, ale je to velice důležité, to, co tady zaznělo. Především, nevím, jestli správně vyslovuju vaše jméno, eh, ohledně globalizace. A já bych vás chtěl ujistit, eh, mladí kolegové, že mm, globalizace to je eh, téma, eh, kterým se velice úzce zabýváme v Evropském parlamentu. Snažíme se tedy nasměrovat tu globalizaci, což znamená a je třeba to vnímat eh, tak. A pokud eh, jsem eh, to mu dobře rozuměl, v roce 2014 začalo toto vaše hnutí, hovoříte o budoucnosti, udržitelné budoucnosti, o zaměstnanosti a pro nás ano, musíme být, mít odpovědný průmysl, musíme eh, udržet náš průmyslový základ v Evropě a musíme směrovat tedy tu globalizaci. Eh, globalizaci eh, nezvládne, ne, nebude ovlivňovat pouze samotná Evropská unie. Samozřejmě jedná se i o takovou tu měkký přístup Evropské unie z hlediska lidských práv, eh, prezentovat tedy eh, i v jiných zemích, na jiných kontinentech naše hodnoty a musíme prosazovat tyto hodnoty. A k tomu potřebujeme eh, udržitelnost. Abychom mm, dosáhli udržitelnosti, tak samozřejmě potřebujeme být v partnerství s ekonomikou. Já nerad slyším myšlenky, Eh, že musíme nutit eh, podniky. My nemůžeme eh, nutit podniky, musíme je vzdělávat, musíme je vychovávat, musíme prosazovat hodnoty formou vzdělávání, podporovat je. Samozřejmě musíme mít nastavená pravidla, ale nutit podniky jak byste vnímali, kdyby podniky říkali, my musíme donutit mladé lidi, aby to a to, takže eh, donucovat eh, to není úplně eh, dobrý nápad, ale prosazovat hodnoty, prosazovat budoucnost, směrovat globalizaci určitým směrem, to je samozřejmě to, Eh, co musíme prosazovat. Samozřejmě ty aspekty nemůžeme eliminovat, ale musíme je alespoň prosazovat. Děkuji, Maria Lena. Děkuji. Pane předsedu, já budu hovořit francouzsky. Asi si dokážete představit, že ty názory budou eh, rozdílné a já vůbec nezdílám Eh, stanovisko Lilia Winklera, eh, pokud jde o to, že nemáme možnost nutit eh, podniky k tomu, aby dodržovali určitá pravidla. A v minulém týdnu se nám podařilo prosadit eh, podniky, eh, pardon, eh, nařízení, které nutí, nutí podniky, aby dodržovaly pravidla pro zpětnou dohledatelnost minerálu. Pan Winkler byl zpravodajem této zprávy a nám se podařilo prosadit. Je pravda, že s obrovským úsilím, nebylo to vůbec jednoduché, Eh, prosadit to, že firmy budou eh, povinny eh, dodržovat to, co až do posud bylo pouze na dobrovolné bázi. V rámci OECD bylo due diligence, což bylo dobrovolné, ale samozřejmě, když je to dobrovolné, tak ne všichni se tím směrem vydají. To je jako když vám někdo řekne, že máte jet 130 po dálnici, tak to někdo bude dodržovat, to omezení, a samozřejmě e, někteří to dodržovat budou, některé ty firmy také dodržují určité hodnoty, ale ne všichni a ne všechny. A pokud tedy nebudou povinná pravidla, která budou prosazena e, zákonodárci, tak ti, e, kteří nedodržují, taky dodržovat nikdy nebudou. A ti většinou působí největší škody. Je tedy naprosto nezbytné, abychom takovýto mechanismus měli. Já jsem velice ráda, že si vás tady mohu vyslechnout, vyslechnout generaci, která eh, hájí hodnoty, která eh, zastává určité hodnoty. Někdy v politice zapomínáme na to, že je tady ta vůle, eh, poptávka ze strany mladých, ale nejenom mladých. Máme pocit, že musíme Eh, furt řešit eh, zaměstnanost, hospodářský eh, růst. Když se hovoří o shaping globalization, tak hovoříme o tom, jakou formu globalizace bude mít, ale jakou bude mít formu, to znamená i dodržovat určité hodnoty, vytvářet hodnotu, ale ne za každou cenu. Takže mm, jsme tady i proto. A jsem tedy velice ráda, že jsem si mohla vyslechnout tyto vaše příspěvky, protože naše eh, skupina právě chce jít tímto eh, směrem. A pokud jde o smlouvy o volném obchodu, zítra budeme diskutovat o smlouvě eh, s Kanadou, diskutovalo se i o Africe a tam je celá kapitola, Eh, kterou se nedaří prosadit, jak na naší straně, ze strany Evropanů, eh, tak eh, na straně našich partnerů, například Afričanů. A to jsou sociální, ekologická práva a udržitelný rozvoj. To nedaří se prosadit, aby tato kapitola byla eh, závazná, protože není dostatečná politická vůle. A pokud eh, vy, mladí, eh, nás budete tlačit, postrkovat ze zadu, tak jsem přesvědčena, že jsme schopni to dosáhnout. Děkuji a nyní pan Büchner. Ich möchte die... Děkuji, abych rád podpořil myšlenku, že mm, jde tady o sociální zodpovědnost firem, kterou musíme zavést zákonem. Já tady jenom upozorním na pár takových nejasnost, nejasných věcí. Víme, že třeba v Africe eh, producenti kávy, kakaových bobů a tak eh, dále, spolupracují většinou jenom s jednou nebo dvěma firmami, protože z více nemohou. A proto tyto firmy stanovují ceny, které samozřejmě nikdy potom nejsou výhodné pro výrobce. Takže zamysleme se třeba nad tím, že by mohly být stanoveny nějaké minimální národní ceny, eh, na který by spolupracovala a i družstva. Tento projekt podle mého názoru je nezbytně nutný, je to důležitější než eh, i ostatní věci. Děkuji. Mě velmi těší, když mezi nás přijdou mladí lidé, <clears throat> protože kontakt je velmi důležitý a eh, právě proto, že je pro nás důležitá i kritika a přání mladých lidí. Já se s nima často setkávám. Oni eh, často vystupují eh, velmi kriticky vůči otázkám svobodného obchodu. Eh, proto je velmi důležité, aby lidé věděli, že mm, třeba spotřebitelé by se měli začít zamýšlet nad tím, eh, jaké zboží vlastně kupují, odkud pocházím, koho tím podporuji. Už jsme si tady vyslechli vlastně eh, také otázku těch nelegálních nerostných surovin, to vlastně k tomu patří. Eh, musíme eh, k tomu eh, přistoupit z tohoto úhlu pohledu, musíme přinejmenším obchodovat s legálními věcmi. Mm, potom samozřejmě jde o otázku zodpovědnosti každého z nás, to je pro nás rele- relevantní. Potom otázka sociálního dumpingu, já nevím, jestli to víte, my teď v podstatě ještě nemáme jednotnou evropskou definici tohoto termínu. Je tedy potřeba ještě hodně toho udělat. Jde, otázk, jde tedy o to, jak jsou vlastně lidé eh, odměňováni, placeni a eh, to je samozřejmě důležité i v součástí tedy spravedlivého obchodu. Máme taky samozřejmě různé normy, eh, standardy pro hm, pracovně právní trh. Tady samozřejmě jde o zakázání práce dětí nebo nucené práce a podobně. To je obrovsky důležité. Eh, na, tohleto, eh, na tomhle trváme, trváme také na některých standardech eh, životního prostředí, ochrany životního prostředí, potom je pro nás důležité, důležitá občanská společnost, protože vždycky se musíme zaměřit tedy na tyhle ty věci, kde ještě je potřeba trošku něco podpořit na posílení občanů a občanek. A taky e, jsou důležité kontrolní mechanismy, ono je to skvělé, když některé věci stojí v nějaké dohodě na papíře, ale potom je nikdo nekontroluje, to je samozřejmě problém. E, my v minulosti jsme třeba uzavřeli některé dohody, e, ale co se potom stane, když se prostě nenaplňují? Potom třeba někdy potřebujeme sankce a samozřejmě potřebujeme taky vystupovat velmi vážně. Mm, takže e, ještě zbývá hodně práce a já jsem tedy ráda, že jste nám přednesli vaše myšlenky. My je samozřejmě zvážíme, pracujeme dále a e, děkuji za vaše příspěvky. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji. Tak já budu mluvit německy, také já vítám to, že jste se dostavili na jednání našeho výboru. Podobně jako řekli moji kolegové, já jsem také pro nastavení rámcových podmínek. To znamená, že obchodní smlouvy by neměly být pouze mm, výčtem toho, co je třeba dodat a nebo koupit, ale měly by tedy obsahovat i ustanovení, která nějakým způsobem budou mít dopad na životní podmínky lidí, kteří tedy eh, vyrábí něco ve třetí zemi. A tady samozřejmě se teď musíme lámat hlavu, jak nastavit takové standardy a normy, které už fungují na jednotném trhu Evropské unie a na kterých jsme se doposud dohodli. A musíme uvažovat o tom, jaké, jaký dopad má jejich zavedení na lidi, kteří žijí na, v jiných místech planety. A to je důležité, takovéhle uvažování je důležité a správné nejenom pro země Evropské unie, ale také například země, na, země v Africe, které tedy uvažují o tom, že by s námi uzavřeli hospodářské dohody. Tady je třeba klást velmi a konkrétní otázky. Jsme jde nám pouze o výměnu zboží, nebo jde nám také o to, abychom měli nějaký dopad eh, na to, jak tedy eh, se chovají výrobci a chceme tedy podporovat eh, podnikání, které je trvale udržitelné, zároveň však používá nové technologie, je tedy moderní. Aby nešlo, aby nešlo tedy jenom o čirou výměnu zboží za nerostné suroviny s těmito zeměmi. Já, když jsem byl mladý, tak jsme se o takovýchhle problémech vůbec nebavili. Vůbec jsme se nezajímali o to, odkud ten výrobek pochází, ale nyní se situace změnila a já to naprosto chápu. Je důležité zajímat se i o etické standardy, ale je třeba rozlišovat různé věci. Máme určité normy na ochranu životního prostředí, které jsou již zakotveny v legislativě. To je tedy něco jiného, než když se například někdo pokouší eh, tedy o nekalou hospodářskou soutěž, nebo když chceme eh, když prohlašujeme, že odmítáme dětskou práci, ovšem to se velmi těžko prosazuje a jestliže něco vyžadujeme, musíme mít k dispozici i způsob, jak budeme kontrolovat dodržování takového požadavku, ale tam, kde máme, kromě kontroly, musíme mít eh, možnost také přijít se sankcemi. A pak eh, tedy otázka, eh, kdo dostane výjimku z těch sankcí, protože jsou tu země, které by měly být sankcionovány, ale nejsou. A mm, to znamená, že všechno je to velice složité. Já vám chci říct, vy budete mít eh, děti, já mám tedy děti, mám také vnoučata, všichni nakupují a vůbec se nestarají o nějaké etické standardy. Kupují to, co je módní a tam, kde se jim to hodí. A, a myslím si, že je, se zatím však skrývá kupní síla, kterou byste mohli využít i vy, tedy napřít svoji kupní sílu tam, kde přispěje k určité změně. Já použiju příklad katalogu OTO, což je ten největší německá, německá zaselatelská společnost. A ta byla tedy obviněna z toho, že některé výrobky v katalogu byly produkovány dětskou prací. A tady o to vysvětlovalo, že prostě je to tradiční historický fenomén v určitých zemích, že tedy se na výrobě podílejí celé rodiny, včetně dětí. To znamená, že je třeba nejenom hovořit o tom, že nechceme dětskou práci, ale také navrhnout, jak se takovým případům vyhnout. a ne, zajistit nejenom to, že děti nebudou pracovat, ale také, že budou chodit do školy, protože nestačí tedy jim jen vzít práci, aby neměli co dělat. To není řešení. A jak tedy říkám, a vy hrajete vlastně důležitou úlohu. Je třeba si však uvědomit, že ne všechno je možné regulovat preskriptivně. A vy však máte tedy v ruce velkou moc, vy můžete říct, že se vám něco nelíbí a už to může přispět k základním změnám. Děkuji, já jako předseda výboru bych rád dodal, že my jako výbor si uvědomujeme zodpovědnost podniků, podnikání nejenom tedy při obchodu s minerály z oblastí ozbrojeného konfliktu, ale v jiných případech a je důležité, abychom všichni společně převzali zodpovědnost, tedy nejenom jednotlivé vlády, ale také celá Evropská unie a e, tedy přišli s opatřeními, která jejich dodržování budeme také dodržovat. My jsme e, zrovna zmínili, tady se, hovořili jsme před chvílí o situaci e, v Bangladeši, kde byla podepsána dohoda o etické výrobě a určitý počet tedy firm, které vyvážejí textil do Evropské unie, se zavázalo písemně k tomu k dodržování této dohody, která zlepšuje pracovní podmínky pracujících, pracovní prostředí a jeho bezpečnost a tak dále. A to si myslím, že může být způsob, jak pokročit kupředu. A je důležité tedy nejenom spolupracovat se státními institucemi, ale také přicházet s opatřeními, která je jednoduché kontrolovat. A nyní tedy ještě dávám slovo dalším kolegům. První Ellen. Děkuji, já také odpovím německy. To, co jsem si od vás vyslechla, bylo pro mě pozitivní. Já mám dojem, že jste si opravdu vyslechli naše připomínky. Zdá se, že už existují i dobře nastavené um, přístupy. Jediné, co je asi problém, je možná eh, trošku ideologické rozdíly. Dnes eh, možná ty podniky už ehm, nutíme eh, k příliš mnohému. Když si vezmeme tedy hodnoty spravedlivého obchodu za své, vy jste hovořili třeba i o vzdělávání a říkali jste, tohle to jsou hodnoty, které předáváme, tak je můžeme přeci e, dát i do zákonu. Já si myslím, že takhle bychom měli postupovat i v tom obchodě, dát to prostě do zákonu. Já si myslím, že tedy e, některé věci opravdu e, chceme naléhavě, je potřeba, aby to nebylo všechno pouze dobrovolné, abychom tedy měli nějaké závazné cíle. Teď jsem si před chvíli dala i kávu a říkala jsem si, otázka je, jestli tahle ta káva, kterou jsem si zde objednala, pochází také ze spravedlivého obchodu. Ono je to důležité. Chlásit mm, tyhle, tuhle tu otázku. Já si myslím, že naše myšlenky jsme mm, přeci jenom tady e, předali. Ono v podstatě nejde o nic nového. Vůle mladých lidí to opravdu prosadit Mm, nám jde o to, aby se to dostalo do zákona, aby tedy evropští eh, občané, spotřebitele a i firmy vlastně neměli na výběr aby eh, nemohli obchodovat nebo kupovat produkty, které nepochází ze spravidlého obchodu. A já opravdu doufám, že jednoho dne tohle to bude eh, realitou. Děkuji mnohokrát. Teď Pít. I unfortunately cannot speak. Já bohužel ne, nemohu asi hovořit eh, estonsky, předpokládám, tak budu pokračovat v angličtině. Já jsem velice rád za tu odezvu, která eh, je velice obsáhlá tady z vaší strany a mm, jde stejným směrem. Eh, rád bych znesl pár komentářů k tomu, co řekl pan Winkler, protože on v zásadě byl trochu v rozporu s námi. Takže to je jenom takový způsob výkladu. Eh, každopádně eh, já si velice cením toho, co jste eh, řekl, pokud jde o tu měkkou sílu. Jedna z nich, která se používá v rámci vyjednávání, je i jazyk, který se používá v těch dokumentech. Takže Eh, pokud eh, hovoříme o tom, eh, že nutíme firmy, tak je to taková ta síla, jak prosadit ty předpisy, které možná se jim úplně nelíbí. Takže když hovoříme o tom, že že nutíme firmy, tak to znamená, že jim musíme umožnit, aby tak činili. Já si nemyslím, že by firmy potřebovaly až tolik eh, vzdělávat. Eh, nemyslím si, že by byly zas až tak hloupé a nevěděli, eh, co způsobuje jejich přístup ve světě. A zase firmy asi nechtějí poškozovat svět, chtějí být ne, neudržitelné, nejsem úplně naivní. Samozřejmě oni chtějí mít zisk, pak chtějí eh, řešit otázky týkající se jejich eh, zaměstnanců. Ehm, takže já bych eh, chtěl spíše vyzvat k tomu, abychom umožnili firmám, aby byly udržitelné. Ehm, jde tady o ten etický kodex, ale musíme nějakým způsobem směřovat i trhy, aby firmy s udržitelným přístupem eh, mohli přežít, aby eh, byly ziskové a aby mohli přinést ty pozitivní změny ve světě. A když se dostávám k tomu vzdělávání, eh, samozřejmě vzdělávání je naprosto nezbytné, souhlasím s panem Spenelbasem, je důležité vzdělávat lidi, samozřejmě vy máte možnost měnit eh, ty, tu situaci eh, ve světě a abychom to zajistili, my tři eh, možná jsme schopni dosáhnout ještě více, když oslovíme naše kolegy, naše vrstevníky a budeme provádět tu osvětu, budeme šířit informace o tom, jak tedy postupovat udržitelně pro dosažení lepšího světa. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě výrobky z spravedlivého obchodu, e, to je něco, e, co tady velice dobře známe v Evropském parlamentu. Snažíme se posílit spotřebu těchto výrobků a je tady přímá vazba mezi e, producenty a spotřebiteli v jednotlivých zemích. A Spravedlivý obchod je velice důležité téma i pro náš výbor. Snažíme se to prosazovat i e, v rámci posilování odpovědnosti e, firm. Takže je tady úzká vazba mezi vašimi návrhy a prací v rámci Evropského parlamentu. Takže je třeba, abyste zůstali nadále v kontaktu a e, podpořili nás a posunuli ku předu. Děkuji mnohokrát. Druhé téma je obchod pro všechny, nová obchodní Eh, strategie zveřejněná Evropskou eh, komisí eh, v září 2015 a snažíme se trochu ten obchod změnit z toho takového starého Ricardovského přístupu na ten nový přístup, nové obchodní modely, které jsou moderní. A e, samozřejmě rádi si poslechneme i, jaké jsou představy mladých. E, takže nejprve Jente Williams. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, Evropská unie má efektivní systém registrace označení původu na evropském trhu a já navrhuji, abychom dodali přidali novou kapitolu k této úspěšné iniciativě, totiž abychom stejně označovali i produkty, které pocházejí z Afriky, Karibiku a Pacifiku. Protože to tedy zemím, které se nachází v těchto regionech, umožní rozvíjet vlastní úspěšné systémy označení původu a umožní jim to prosazovat uznání jejich výrobků na zahraničních trzích. Označení původu označuje tedy původ a zaručuje kvalitu určitých produktů, například zemědělských produktů, jako je parmská šunka nebo sír Roquefort. Tradičně bývá toto označování používáno také u vína a lihovin. A toto označení umožňuje nejenom zhodnotit vlastně místo výroby, ale je také zajímavé pro zákazníky a spotřebitele. Evropská strategie zdůrazňuje to, že Evropská unie by měla podporovat inovativní a kvalitní produkty právě tím, že bude chránit systém označení původu. A toto by mohlo být prospěšné i pro výrobce z oblasti Pacifiku, Karibiku a Afriky, protože tam eh, je tedy velká, se velká část hospodářského života odehrává na rodinných farmách. A e, takovéto označování by mohlo vést ke zvýšení příjmu, zvýšení povědomí o výrobcích a také k ohleduplnějšímu zacházení s místními přírodními zdroji. Také výrobce z Karibiku, Pacifiku a Afriky se zaslouží ochranu a navíc já, jakožto rešeršerka evropského obchodu, vím, že Jižní Afrika již zavedla systém označení původu a v případě některých produktů se již dohodla o vzájemném uznání s Evropskou unii, což významně přispělo k rozvoji venkoma. Zatím však nedošlo k vypracování úplného eh, seznamu, který by zahrnoval například některé druhy eh, kávy z Jamajky, Gvineji nebo Dominikánské republiky, čili papričky z Mauriciu, Mauricia či kapsikum z Trinidadu Tobago. Pokud by Evropská unie připustila takovéto označení původu, bylo by to důkazem, že to myslí s, globaliza- s rovnými podmínkami v rámci globalizace pro všechny vážně. Děkuji. Děkuji a nyní Elena. Děkuji, pane předsedo. Můj druhý nápad se týká strategie obchod pro všechny. Tam obvykle hovoříme o odstraňování překážek obchodu, já však navrhuji, abychom přišli s určitými výjimkami tohoto systému a nastavili určité překážky pro obchod mezi Evropskou unii a některými rozvíjejícími se zeměmi, protože to by ochránilo rozvíjející se sektory v těchto zemích. Na jedné straně investiční strategie obchod pro všechny přispívá k větší transparentnosti a zlepšení podmínek pro všechny, ale doposud jsme se v rámci této strategie zaměřovali na rovné partnery. Měli bychom však mít rozdílnou politiku přístupu k zemím, které jsou rozvinut na Eh, různých stupních rozvoje. Neplatí totiž, eh, že eh, jedno opatření je prospěšné pro všechny. A někdy totiž pro rozvojové země je daleko lacinější dovážet laciné potraviny od nás, místo toho, aby investovali do rozvoje vlastního zemědělství a potravinářského průmyslu. My tedy vlastně bráníme určitému dalšímu technologickému a hospodářskému rozvoji a nedochází ani k vytváření nových pracovních míst ve chvíli, kdy uzavíráme dohody, musíme uvažovat nejenom o našich vlastních zájmech, ale také o zájmech třetích zemí, jak tedy ten název Trade for All, obchod pro všechny, naznačuje. Někteří lidé eh, mají prospekt z globalizace, jiným však škodí a je důležité, abychom se ujistili, že naše obchodní partneři eh, budou mít globalizace přínos. Možná nestačí jenom liberalizace obchodu, možná, že naopak potřebují protekcionářská opatření. Děkuji. Děkuji. Předtím, než dám slovo eh, dalším kolegům, ještě přivítám eh, návštěvníky z mého volebního obvodu z Dolního Saska, takže srdečně vás vítám. No, otázka eh, zeměpisného označení původu Tady vlastně jde o to, zda opravdu může chránit ehm, místní produkci. Je to vlastně koncept, který vyvinula Evropská unie, který se mm, osvědčil i v jiných eh, zemích, eh, třeba v eh, Jižní Africe, máme jej také v dohodě s Větnamem. Eh, takže vlastně i Větnam nechává takto chránit některé své místní výrobku, výrobky. Takže tady opravdu vlastně jde o posílení místní eh, produkce a její ochranu. Pan Winkler. Eh, děkuji, pane předsedo. I já jsem chtěla takto zatleskat tomuto návrhu o zeměpisné ochraně. Eh, já pocházím ze Rumunska. Možná jste o, něm, o této země slyšeli, je čle, eh, členem Evropské unie. Jsme členem Evropské unie už 10 let. A zatím máme jedno eh, zeměpisné označení původu, což je velmi důležité. Jenom vlastně říkám, že to, o čem jste předtím hovořili i vy, i já, je eh, obrovsky důležité. A sice je to role vzdělávání. Tady jde vlastně o otázku spolupráce pro další rozvoj tohoto systému zeměpisného označení původu. Musíme lidem vysvětlit, proč je to důležité, z jakých důvodů je to důležité. Potřebujeme v podstatě takto to vyargumentovat s našimi mm, oponenty. Máme třeba velkou zemi, která se jmenuje USA a která je opravdu proti tomuto systému. Oni říká, podívejte se, nemusíte dělat šampaňské zrovna v šampani ve Francii, můžete to udělat prostě na základě nějakého receptu, který prostě dodržíte a je to. Takže tady možná k tomu už nemusím více vysvětlovat. Vy té generace Z, vy víte, že e, svět je e, propojen, že jsou obrovsky důležité sítě, takže je samozřejmě velmi důležité e, mít takovéto možnosti, abychom předávali nějaké hodnoty, abychom je předávali i třeba v zemích v Karibiku a v, v Tichomoří. A ještě jsem vám chtěl říci, Eh, kolego, že jste mohl mluvit estonštinou, eh, ale stačilo to tedy na to upozornit předem, protože samozřejmě estonština je oficiálním jazykem, takže mohla být k dispozici. Eh, děkuji. Mm, takže tady vlastně je důležité zamyslet se nad tím, že je důležité nejenom roztrhat nějaké obchodní dohody, ale také rozvíjet obchodní vztahy. To určitě pod, můžeme všichni podpořit, protože v našich obchodních vztazích jde o to, eh, klást si otázku, kdo je vyvinutější, rozvinutější zemí. A třeba právě ve vztazích s africkými zeměmi eh, ta, eh, ty dohody jsou velmi asymetrické. Teď je samozřejmě otázka, zda je to dostatečně asymetrické nebo nikoli, zda tam jsou nějaké sektory, které je potřeba chránit více. Ale jisté je, že e, se zeměmi, které mají jiné, jiný hospodářský vývoj, nemůžeme tedy obchodovat vlastně e, na stejné úrovni jako s těmi, kteří jsou e, stejně vyvinutí jako my. Takže tam je potřeba určitou asymetrii. Takže tady vlastně jde o to, že eh, možná by stálo za to také etablovat určité regionální eh, obchodní kruhy, eh, Hovořili jsme tady třeba o těch surovinách, možná bychom do toho mohli zapracovat třeba ještě některé možnosti zpracování těch surovin v rozvojových zemích předtím, než se dostanou k nám. Helmut Scholz, prosím. Já hned navážu na tuhletu eh, myšlenku. Takže vlastně eh, některé eh, obchodní dohody zrušit a jiné zase vytvořit. To je taková centrální otázka, když hovoříme o společném pohledu do budoucna. Jak vyměňovat zboží? Jak s ním obchodovat? My jsme všichni podepsali pařížskou klimatickou eh, dohodu, protože nám jde samozřejmě i o životní prostředí. Chceme jim dát eh, do středobodu naší pozornosti. Eh, na to tedy nesmíme zapomínat. Takže položme si otázku, musíme tady dovážet všechno zboží z takové dálky? Nebylo by možné tedy, aby některé výrobky pocházely z těch regionálních místních kruhů? A je opravdu potřeba takto obchodovat globálně? Které věci, například třeba co se týče zemědělské produkce, bychom měli zdůrazňovat, tedy, eh, aby pocházely z té regionální produkce? A tohle to jsou věci, které musíme z, ohledňovat, zejména také, eh, když eh, hovoříme i o ochraně spotřebitelů. Potřebujeme opravdu geneticky manipulované potraviny od, z jiných zemí, potřebujeme některé prostě suroviny, které potom takhle komplikují e, globální řetězce, anebo budeme pohlížet spíše na budoucno, e, do budoucnosti a e, takhle se dohodneme prostě na jiném přístupu. A teď otázka je, jestli to nějakým způsobem souvisí s multilaterálním obchodním jednáním a obchodováním, anebo jde spíše o bilaterální obchodování. Jaké jsou tedy standardy, které si stanovíme? Pan Buchner? Já bych chtěla vám, paní Ráb, zvláště poděkovat za to, že jste zmínila eh, překážky obchodu. To je problém, který eh, tu často neřešíme, eh, zvláště z pohledu na již uzavřené dohody, například o ochraně životního prostředí, dohody typu EGA. Eh, často jde o záležitosti, které mohou být zavedeny, aniž by si to vyžadovalo nějaké zásadní investice. Ve chvíli, kdy uzavřeme dohodu o volném obchodu a otevřeme naše trhy výrobkům firem, které eh, tak tedy mohou eh, Najdou se tedy firmy z rozvinutých zemí, které vlastně převálcují svojí produkcí výrobky z rozvojových zemí. Takže já děkuji, že jste zmínila eh, překážky obchodu. Já bych chtěla připomenout, že všechny rozvinuté průmyslové země mají tedy velmi dobře a zásadně chráněno vlastní hospodářství. A Opakovaně se tedy ukazuje, eh, že tedy rozvojové, eh, že tedy my hovoříme o tom, že je výhodné otvírat naše trhy ostatním zemí, nicméně rozvojové země často říkají, bylo by dobré, kdybyste naše trhy nezaplavovali laciným, lacinými výrobky z rozvinutých zemí. Takže to je ten opačný tok a já k tomu mám takovou zásadní připomínku k problematice protekcionismu, a volného obchodu. Existují zkušenosti se substituční strategií a strategií orientovanou na vývoz a ta ukazuje, že veškerá podpora vývozu v konečném součtu selhává a že nakonec je vždy třeba zavést určitou míru ochranu národního hospodářství a národních průmyslových odvětví. Ale to neznamená, že tedy ti, kdo eh, se chovají protekcionářsky, eh, jsou na tom hospodářsky lépe. Ne, chrání se jen do určité eh, míry. Často se to týká jen konkrétních výrobků, které tedy v případě, pokud by byly bez ochrany, tak by vlastně neuspěly na tom mezinárodním trhu. A proto ve chvíli, kdy voláme o protekcionářských opatřeních, já chci připomenout na to, na to že jsem tedy z Durinska, že v mém ještě se narodil ekonom Friedrich List, který požadoval taková tedy ochrana opatření, která však musí být jaksi trvalá nebo zásadní. Děkuji. Politika je velmi zajímavá sama o sobě. Je to tedy určitá snaha sloužit protichůdné zájmy a pokusit se prosadit nemožné. Ve chvíli, kdy hovoříme o obchodní politice, zvláště obchodní politice rozvíjejících se zemí, jedna věc je jasná. Jeden z vás poukázal na to, že rozvojové země musí mít možnost jaksi si naučit se vyrábět sami nebo oživit své hospodářství sami. Nicméně tady je určitý problém, který je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy zavedete určité tarify, případně je zvyšujete, jde o to, aby se zvýšily ceny na interním trhu, tak aby tyto ceny jak se zajistily obživu například zemědělcům a výrobcům. Nicméně já si myslím, že pokud se takhle chováme v Evropské unii, pokud zvyšujeme ceny zemědělských produktů, pak tedy rostou i ceny potravin. A to je samozřejmě problém zvláště pro chudé vrstvy obyvatelstva. Někteří lidé eh, přezdívají tarifům u potravin daň chudých. A my přitom nechceme, aby ty chudší vrstvy obyvatel v Evropě platili příliš mnoho za potraviny. Na druhé straně pokud takovéhle tarify zvyšují eh, rozvojové země, je to pro jejich obyvatelstvo ještě horší, protože to je obecně za to ještě chudší. A vede to v podstatě k dalšímu ožebračení již chudých vrstev obyvatel. A to je tedy takový konflikt zájmů. A je to velký problém. Co bychom mohli dělat a měli dělat, je tedy zajistit, že alespoň ty naše tarify neškodí chudým zemím. Ale jak eh, eh, řekl pan předseda správně, dvě třetiny tarifů, které platí chudé země, dnes platí jiným chudým zemím, takže je například tady je především zásadní celý systém renegociovat. Děkuji. Děkuji za tu vaši odezvu. Eh, pokud jde o členy Evropského parlamentu a ty e, závazky, pokud jde o geografické označení, e, máme tady e, článek 145 dohod a skupina zahrnující Jižní Afriku. A my jsme my bychom chtěli, aby ty dohody vstoupily v platnost, aby se uplatňovaly, a e, proto tady hovoříme dnes o tom geografickém e, označení. E, šlo v podstatě o to, my v rámci našeho evropského kolegia studentů jsme chtěli hovořit o tom, jak, jaké jsou vztahy mezi Evropou, a Afrikou a jak to eh, ovlivní do budoucna. Eh, my jako naše eh, generace bychom nechtěli opakovat historii, nechtěli bychom opakovat tomu, jak Evropa přistupovala k Africe, chtěli bychom být generací změny. Děkuji. Děkuji, Elena. Děkuji. Jsem ráda, že se kolem překážek obchodu rozpoutala taková živá debata, zvláště tedy v rámci té investiční strategie Trade for All, obchod pro všechny. Já si myslím, že to, že velkou výzvou je řešit tuto situaci nejenom na úrovni bilaterálních obchodních dohod, dohod, ale také multilaterálních. Existuje to také určitá diskrepance mezi dovozem, mezi systémem dovozních dotací a zároveň a volným obchodem, nebo tím volným, jaksi vymezeným obchodem ve vztahu vlastně k některým rozvíjejícím se zemím. Je obtížné tedy dát jim pak prostor pro to, aby rozvinuli a posílili svá vlastní průmyslová odvětví. Nicméně já ve svém návrhu hovořím o tom, že, investi- že Investiční iniciativa Trade for All znamená obchod pro všechny nejenom tedy na základě stejných pravidel, ale také ve smyslu toho, že je to obchod, do kterého se mohou zapojit všichni. Nemusíte být jenom výrobci. A rozhodně by tedy neměl mít negativní dopad na ty chudší vrstvy obyvatelstva, neměl by tedy být takto nepřímo zdaněny, jak to bylo řečeno. A já vám děkuji, že tedy můj návrh se setkal s takovou diskuzí. Děkuji za tu zpětnou vazbu. Jak vidíte, poslanci obvykle musí být simultánně na dvou či více místech najednou, takže já jsem musel nahradit našeho pana předsedu. A nyní dám slovo eh, pro třetí kolo diskuzí. Třetím tématem je TTIP, to je tedy téma, které jistě nepotřebuje představit, už bylo předmětem žavých diskuzí a jistě tomu bude i nadále. Hello again. Takže ještě jednou eh, dobrý den. Eh, v rámci svého druhého vystoupení eh, bych rád vyžádal větší transparentnost při obchodních jednáních. Je třeba dát k dispozici konsolidovaný text TTIPu, tak jak byl dohodnut oběma stranami. A po každém obchodním eh, jednání by bylo třeba zveřejňovat. Eh, rovněž by mělo být nějaké šestiměsíční období revize a v tomto období Evropané by měli mít možnost se k tomu vyjádřit eh, a na základě toho by mělo proběhnout další vyjednávací kolo. A nelze to omezit pouze na hlasování ano či ne. Eh, já jsem se v posledních eh, letech zabýval zdravotnickými dopady eh, T-typu. Bohužel ale mám jen neurčité informace, které nejsou úplné. Je tam celá řada nedostatků. Multilaterální dohody jako TTIP mají celou řadu dopadů, které musíme, na které musíme Eh, poukázat. Eh, především eh, průmyslové subjekty mají k dispozici ty texty v reálném čase a občanská společnost musí být ujištěna, že bude mít možnost se seznámit s tím textem a pokud máme právní text 16 stran, tak to trvá měsíce, než je dokončen. A v rámci takovéhoto procesu dospíváme k závěru, že ten text není vyjednáván pro lidi, ale přes eh, ten evropský eh, projekt eh, se neustále zabývá problematikou růstu a já bych rád vyzval, abyste zohlednili stanovisko veřejnosti. Ta zkušenost je taková, že v rámci vyjednávání tedy Evropané nemají prostor se k tomu vyjádřit. Děkuji. Děkuji a jenom bych si chtěl ujistit, eh, eh, že máme tady určité časové omezení, takže eh, děkuji za to, že jste dodržel ty dvě minuty. Děkuji. Já bych chtěla navrhnout, aby Evropský parlament doporučil komisi, že by byl zahrnut nový článek s tím, že mladí lidé by sehrávali úlohu při vyjednávání eh, takovýchto dohod formou poradního výboru. Eh, v rámci eh, obchodních eh, smluv by se mělo jednat o smlouvy, které budou monitorovány i mladými, tak, aby se zajistilo, že to bude v maximální možné míře užitečné. To je příklad TTIPu či jakýchkoliv jiných obchodních dohod, tak, aby skutečně ten obchod byl pro všechny. Jako moje zkušenost, jakožto pozorovatele? Evropského eh, poradního výboru eh, v e EHSV je taková, že my jsme aktivně zapojováni jakožto mladí v rámci poradního eh, výboru, máme možnost se vyjádřit a je třeba, aby mladí lidé měli možnost využít tuto příležitost monitorovat a hodnotit dopady takovýchto obchodních dohod. To je přidanou hodnotou pro tyto dohody a je to i záruka, že to bude přispívat k udržitelnému eh, růstu eh, zaměstnanosti a eh, sociálnímu postavení mladých. Mladí lidé v těch obchodních smlouvách velice často jsou opomíjeni a abychom měli ambiciozní, eh, komplexní eh, dohodu, je třeba toto eh, změnit. Nesmí být mladí lidé necháni stranou. A 95 mladých se vyjadřuje v tom smyslu, že by nesouhlasilo se stávajícím změním TTIPu. A mladí lidé, kteří jsou v tom poradní výboru, Eh, chtějí dosáhnout toho, aby skutečně ta obchodní dohoda byla výhodná pro všechny. Děkuji a nyní se obracím eh, na eh, kolegy Maria. Jenom velice stručně na základě toho, co tady nyní zaznělo, já si myslím, že obchodní dohody Eh, vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o obchodní dohody, ale mnohem širší aspekt, tak by to mělo být předmětem širšího konzultačního procesu, takže tady naprosto mohu sdílet vaše stanovisko k tomuto tématu a já si myslím, že parlament již dosáhl velkých ústupků od komise, pokud jde o transparentnost. Stále to ještě není na úrovni totální transparentnosti, Samozřejmě musíme se obracet na komisi, ale musíme se obracet i na eh, členské státy, protože eh, členské státy dávají mandát komisi a je tedy velice důležité, aby na všech eh, rozhodovacích úrovních, v národních parlamentech, v Evropském parlamentu, a my se snažíme tady v Evropském parlamentu a i na úrovni Evropské komisi došlo k zapojení občanské společnosti, mladých, ale obecně celé občanské společnosti. To je naprosto nezbytné. A pokud jde o dohody o volném obchodu, eh, je třeba provádět cílenější studie dopadů, jak, jaký dopad má eh, na zaměstnanost, na problematiku eh, rovnosti pohlaví, eh, na otázku žen, například zemědělství. V Africe tam ženy představují více než 80 pracujících v tomto odvětví a nemáme žádnou podrobnou analýzu, tak to je opravdu problematické. A pokud dnes máme dohody o volném obchodu a pokud to vede eh, k neudržitelnému chování z hlediska sociálního i environmentálního, tak eh, to je třeba, proti čemu bychom měli bojovat. To je informace, eh, kterou musíme zdůraznit. Nechceme říci, že jsme proti obchodu, ale chceme, jsme pro udržitelný obchod. Děkuji, paní Miné. Já děkuji voorzitter. Voorzitter, ik wil onze... Děkuji. Pane předsedo, chci poděkovat Já budu tedy hovořit eh, nizozemsky, takže prosím, eh, vezměte si případně eh, sluchátka. Ještě jednou, chtěla jsem poděkovat za vaše příspěvky. Mm, přijde mi to velice zajímavé, je velice dobře, že máte možnost se tady vyjádřit. A mě nezbývá, než vás podpořit v tomto směru a my e, musíme samozřejmě zůstat nadále v kontaktu s občany, ale vy musíte naopak zůstat v kontaktu s námi, e, nadále nás informujte a e, to je to, co by mělo přispět ke spolupráci. Já tady navážu na to, co řekl již první řečník, pokud jde o takovýto Eh, takovýto komplexní text, eh, tu významnou obchodní dohodu. Je třeba do toho zapojit i občany, protože ty dohody mají eh, významný dopad. Nejedná se pouze o usnadnění obchodních, obchodního styku. Je to mnohem širší, takže občané by měli mít možnost se do toho zapojit. A já bych šla možná ještě dále. Měli bychom hovořit nejprve o tom vyjednávacím rámci a teprve poté přistoupit k vyjednávání jako takovému. A měli bychom mít eh, mandát od eh, populace, eh, Vidíte například u CETY, že tady je skutečně nedostatečná transparentnost při vyjednávání a takový je výsledek. A ehm, Máme tady zprávy 450 eh, združení EU a Kanady, které vyzývají k tomu, abychom hlasovali proti CETA. Eh, tomu jsme mohli zabránit, kdybychom bývali eh, vyjednávali na základě určitého mandátu, který by byl v souladu s tím, co si přeje populace obecně. Děkuji. A kolega Buchner. Vielen Dank. Děkuji. Já se ještě vrátím k té transparentnosti. To je přeci jenom eh, základní kámen těchto eh, dohod a přitom je to obrovsky problematické, jak u typu, tak týzy. Tam jsou obrovsky důležité věci, které prostě nejsou zveřejňovány, nejsou známy a mohly by přitom ovlivnit eh, náš pracovní svět v Evropě. Já si myslím, že eh, ovlivní eh, samozřejmě naše každodenní životy. A teď je otázka, jakou hodnotu má demokracie, když do toho občané nejsou zapojeni. Tady se opravdu staví zásadní otázky a já si myslím, že frustrace, kterou pocituje řada občanů v Evropské unii, eh, s tímhle tím úzce souvisí. Ještě se vrátím k myšlence, která už tady zazněla. V Německu před nedávnou dobou bylo asi 320 tisíc lidí, kteří demonstrovali eh, proti eh, CETě a T-typu. To bylo před několika dny v Německu, ale přitom to komise i jiní úplně ignorovali. A tohle to prostě vyvolává ještě větší frustraci. My tady potřebujeme větší transparentnost, pokud vůbec chceme mít nějakou evropskou budoucnost. Děkuji. Děkuji. Nyní kolega Strabaty, prosím. Ano, ona transparentnost opravdu je zásadně důležitým tématem a je zajímavé, že zatím žádná obchodní dohoda nebyla tak transparentní jako TTIP. Eh, to si můžete všechno teďka stáhnout na počítač. Eh, takže Mm, možná problematické je, že jsme to třeba udělali příliš pozdě. Dříve eh, prostě byla, eh, byli obchodní vyjednavači, kteří třeba kolikrát eh, nezveřejňovali až do úplného konce, co se děje. Teď se to zveřejňuje průběžně a stěžovat si, že to prostě e, takhle není, e, je prostě dětinské. Já si myslím, že je opravdu důležité to otevřít, e, transparentně to veřejnosti ukázat, aby se také lidé toho přestali bát. A v těchto těch vyjednáváních tedy každý mohl vědět, co se tam děje. A já tedy, i já bych žádal o plnou transparentnost. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že máme lidi, kteří eh, zastávají TTIP a říkají, že povedou k tomu, že, eh, že TTIP povede k tomu, že budeme mít více pracovních příležitostí, že všechno bude levnější a tak dále. Odpůrci zase říkají pravý opak, ale v tuto chvíli je to prostě všechno jenom teorie na papíře. Jediné, co opravdu víme, vážení kolegové, je, že mezinárodní obchod otevírá hranice a že prostě eh, konkurence mezi podniky je intenzivnější, což samozřejmě vede i ke ztrátám. Takže jednotlivé země, když se otevřou, eh, mají potřebu také různých doprovodných opatření Eh, pokud existují tato eh, doprovodná opatření, eh, nesmíme tedy zapomínat na to, že samozřejmě mezinárodní obchod má, přináší i ztráty a právě proto potřebujeme doprovodná opatření třeba na poli pracovně právního trhu a podobně, aby se to vyrovnalo. Uh. Thank you. And the last speaker is uh, Helmut Scholz. Děkuji. Posledním řečníkem je Helmut Scholz. Já e, navážu zase na to, že si musíme klást otázku, e, jak se to celé zapojí do celkové makroekonomické situace EU, protože taková to, ta situace e, v Evropské unii není špatná. A transparentnost tedy vede i k tomu, že si klademe otázku, proč právě mladí lidé nám musí klát, klást tyhle ty otázky. A já si myslím, že to je dobré, že ji kladete. Ale samozřejmě každá země by eh, vlastně poskytuje jakoby mandát k tomu, že nemáme žádnou transparentnost. To platí třeba pro e, TTIP. V tuto chvíli také vyjednáváme třeba bilaterální eh, dohody mezi EU a státy Mercosuru. Tady je vlastně vyjednávací mandát, který je už 20 let starý a v podstatě s reálnou stávající hospodářskou situací eh, globální ekonomiky v podstatě nemá nic společného, ale tenhle ten mandát přitom není veřejný, není transparentní. Mm, takže vlastně si eh, eh, klademe otázku, na co vůbec chceme uzavírat tyto dohody, jaký je tam cíl stanovený. Mm, tady tedy máme opravdu Eh, velmi různé výchozí pozice pro budoucnost a vlastně v jakém zájmu, v čím zájmu. Tady kolikrát třeba úplně zapomínáme i na naděje lidí, kteří očekávají od těchto dohod přidanou hodnotu. Takže říkám, eh, nedostatečná transparentnost se projevuje všude a my potřebujeme zveřejnění všech mandátů ke všem probíhajícím obchodním vyjednáváním. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Děkuji. Bylo skvělé vyslechnout si vaše stanovisko k této věci a já musím také přiznat, že pokud jde o obchodní jednání, tedy vše, co se dělo kolem TTIPu, bylo velmi dobré pro nás, zvláště pohledu Evropské unie. Minimálně to vedlo k zvýšení transparentnosti ze strany Evropské komise. Nicméně zároveň to samo o sobě nestačí, a to tím chci říci. Nechci říci, že to je nejtransparentnější dohoda vůbec, ale když se podíváme o, tedy po jiných případech mohlo by to být ještě lepší. Neznáme totiž pořád text samotné dohody. Jediné, co bylo zveřejněno, jsou vlastně poznámky jednací týmu vyjednávačů, čili my známe záměry Evropské unie, to, co chce dojednat Evropská unie, ale nevíme, jak na to zareagovala americká strana a co z toho skutečně dojednáno bylo. Ve Spojených státech mají podobný problém, ale je to relevantní také pro Evropskou komisi a e, nás jako evropské občany, protože prostě nemá cenu vynakládat velké prostředky na tato jednání, na přípravu ve chvíli, kdy výsledku evropská veřejnost stejně nevěří. A ve chvíli, kdy voláme po obchodní dohodě, je třeba, aby byla transparentní, jinak to nefunguje. A u těch chodních, obchodních dohod je důležité zaměřit se nejenom na dopad na obchod, ale také další aspekty, například rovnost pohlaví a podobně. A o to se vždycky snažíme, ne vždy však máme všechny informace. Děkuji. Děkuji za zpětnou vazbu. Já se s vámi podělím o to, jak funguje síť mladých profesionálů z Afriky a Pacifiku. Já jsem před dvěma roky pracovala jako stážistka na ředitelství pro obchod a uvědomila jsem si, že jsem jediná stážistka z této oblasti. A řekla jsem si, že bych tedy měla něčím přispět a proto jsem tedy vytvořila tuto síť která prosazuje určité myšlenky, eh, o jakých jsme například debatovali i dnes, eh, a to tedy mezi mladými lidmi. My eh, se účastníme aktivně politických debat, snažíme se tedy zjišťovat, jak vypadá mínění k určitým záležitostem. My to děláme i dnes, tady. A já chci říct, že je velmi důležité, že Evropa a Evropské instituce otvírají své dveře a že my, pokud máme chuť, můžeme studovat a poznávat. Děkuji, říká pan předseda, můžu vás ujistit, že dveře Evropského parlamentu a výboru pro obchod zůstanou i nadále otevřené, protože já jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament jakožto těleso, které zastupuje evropské občany a občanky, musí také s těmito občany a občankami vést dialog. A pokud je například o záležitost eh, transparentnosti a obchodních dohod, obchodních vztahů, tady už je jasné, že není možná vést obchodní politiku, která by nebyla transparentní, nejenom tedy na půdě Evropského parlamentu a eh, protože Původně tedy, jestliže byly dány k dispozici podklady pro vyjednávání, měli k ním přístup pouze tedy někteří členové eh, výboru pro obchod. To už se ovšem změnilo, nyní je vlastně eh, možnost náhledu otevřená pro všechny. A to také ukazuje, že Evropský parlament eh, zastupuje zájmy evropských občanů a občanek a bude tak činit i nadále. Já jsem a tedy s velkým potěšením kvitoval, jaké nápady jste tu zmínili, například pokud jde o volný obchod, pokud jde o překážky obchodu a, a my doufám, že tedy e, nadále budeme pokračovat v takové výměně názoru, protože my potřebujeme nové nápadě té myšlenky, potřebujeme určitou reflexi našich snah. Protože pokud tomu nedojde, nejenom, že tedy Evropa může ztratit na své konkurenceschopnosti, ale možná je dokonce ohrožena i její existence. Takže já vám velmi děkuji za to, že jste sem dnes přišli a vyjádřili se. A tím se dostáváme k bodu 7 našeho pořadu jednání. A tam jde o problematiku vztahu eh, s Tureckem, zvláště pokud jde o bilaterální obchodní dohody a přeskum eh, toho, jak funguje celní unie s Tureckem. My už jsme o tom hovořili v minulosti, eh, debatovali jsme o tom s různými zainteresovanými stranami a dokonce jsme také vypracovali stanovisko z vlastní iniciativy. A naším zpravodajem je pan Borelli, který předložil pracovní dokument, který bude základem pro naše diskuzi. Já si myslím, že zvláště s ohledem na současnou situaci Je třeba uvážit, jak budeme vlastně dále postupovat ve vztahu k Turecku. Nejnověji jsme slyšeli, že z turecké strany došlo k přerušení meziparlamentárního dialogu mezi Evropskou unii a Tureckem a to je tedy zase další okamžik, kdybychom měli uvažovat o tom, jak vlastně eh, konstruktivně dál spolupracovat. Máme tady celou řadu odborníků v místnosti, cel, šest celkem. A já vás chci požádat, abyste vy jakožto experti se drželi tedy té vyčleněné doby těch pěti minut pro vaše vystoupení. Nejprve dávám slovo panu Petý, který zastupuje KOPA, KOGEKA, Výbor profesionálních zemědělských organizací. Vážený. Pane předsedo, vážení členové eh, parlamentu, chtěl bych eh, poděkovat za eh, příležitost diskutovat dnes o tom, jak tedy zlepšit obchodní vztahy s Tureckem náš můj kolega tady bohužel dnes nemůže být, eh, bohužel, ale má jinou akci. Kopa eh, je eh, organizací, která zastupuje 23 milionů zemědělců v Evropské 28 a Kožeka združuje mm, zemědělská družstva. My již máme za sebou 20 let spolupráce a partnerství i s eh, tureckými eh, partnery, eh, s asociacemi v Turecku a diskutujeme se zemědělci v Turecku. Co se týče obchodu s Tureckem, v roce 88 tedy byla uzavřená dohoda, nyní máme pozitivní bilanci 2,5 miliardy euro. Eh, jedná se o asymetrický eh, tržní přístup. 85 eh, tureckých výrobků využívá bezcelní režim na evropském trhu. Naopak Turecko uvaluje v průměru 40% clo na naše komunity, to jak na hotové výrobky, tak na Eh, ostatní. Eh, v rámci celní eh, unie by takováto dohoda byla šokem pro některá odvětví. Především se jedná o produkci mléka a ovězího, takže zastáváme jasně stanovisko. Pokud jde i o ty hospodářské přínosy, které toto může přinášet, to je 200 až 300 milionů eh, dolarů. Pokud by došlo plné liberalizaci mezi EU a Tureckem a eh, ten dopad by byl eh, ovšem minimální a to i přesto, že to představuje v Turecku stále 10 HDP. Co se týče tedy cel, tam máme odpovídající kapitolu v celní unii Eh, bylo by potřeba eh, v tomto smyslu zlepšit EU eh, e AKI, i pokud je o ty netarifní bariéry. Je tady obrovský prostor pro zlepšení mezi EU a Tureckem, především v oblasti fitosanitární, ochrany zdraví, ochrana rostlin, původ produktů, například olivový olej, Eh, jsou tady mm, i eh, doporučení eh, ohledně celé řady chorob. My bychom rádi diskutovali s Tureckem i například o jejich politikách zemědělských reform. V současné době zemědělci 25% nedostávají formou dotací a je velice obtížné eh, získá jakoukoliv eh, informaci o domácích eh, subvencích od roku 2000. V podstatě žádná taková notifikace nepřišla. Týká se to například i cukrovarnictví. A mm, například právě sektor cukru, to by byla obrovská výzva Eh, pak eh, jsou tady i exportní eh, podpory v Turecku a jenom otázkou, jak by se ta případná reforma projevila. Takže co se týče zemědělství, tam, jsou, tam je přístup na trh, to je jeden z těch tří pilířů, tam jsou obrovské výzvy. Pak jsou netarifní bariéry, především u zemědělských politik a abychom byli schopni vyřešit ty tři pilíře, eh, musíme eh, vyjednávat eh, na ta konkrétní témata a vyjednávat tedy konkrétně o těchto aspektech a ne to plošně zahrnout do té celní unie. Děkuji za tu velice zajímavou prezentaci, děkuji, že jste dodržel časový režim. Nyní Izabel Weidler. Thank you. Děkuji, dobré odpoledne. Děkuji za příležitost zde dnes hovořit. Já se jmenuji Isabel Weiler a zastupuji zde Euro, Eurotex. To je vlastně taková zastupitelská asociace pro eh, evropský textilní a oděvní průmysl. Zastupujeme 175 tisíc společností, které dosáhly obratu 169 miliard euro v roce 2015, zaměstnávají 1,7 milionů pracovníků. Evropský průmysl tedy většinou eh, tvoří malé a střední podniky, které eh, představují eh, rozmanitý sektor, kde je celá řada látek, typu vláken a podobně. V roce 2015 evropský vývoz textilních a oděvních produktů dosáhl 44,5 miliard eur celosvětově. Eh, například naše, eh, náš vývoz do Turecka byl 2,6 miliard euro, což je asi 5,8 našeho mezinárodního obchodu vně EU. Eh, dovoz Eh, tureckých eh, textilních produktů do EU dosáhl 14 miliard eur v roce 2015 a to představuje 44,5 tureckého eh, textilního oděvního vývozu do světa. My hlavně dovážíme oděvy z Turecka, zejména ženský oděv, různé bundy, saka, kalhoty a trička. Ehm, evropské podniky mají ehm, neustále se opakující problémy při obchodování s Tureckem. Jednak tady jde e, o dovozní režim, netarifní bariéry a konečně dodatečná cla. E, takže co se týče mm, možnosti e, mm, systému monitorování dovozu, to vstoupilo v platnost v roce 2010. Vývozci musí zažádat o exportní registrační formulář ERF, ten musí být schválen tureckým konzulátem žadatelské země. Potom je to platné jeden rok. Ehm, informace, které se týkají producentu, producenta nebo výrobce, musí být vyplněny do tohoto formuláře, ačkoliv je to třeba někdy dobrovolné. Ehm, potom exportéři se musí zaregistrovat u e, Turecké textilní a oděvní asociace vývozců. E, takže mm, potom máme problém, protože evropské firmy e, často nejsou příliš ochotné poskytovat citlivé informace takovýmto mm, obchodním asociacím. Tento postup formuláře RF je dobře znám evropským společnostem, ale E, stále je zdrojem stížností, protože prostě tam jsou obrovské administrativní e, problémy s těmi postupy a podobně. Potom máme ty netarifní bariéry. Tady jde zejména o e, různé postupy těžkého testování, Eh, ukázaly se příklady, kdy vlastně Eurotext eh, musel eh, dvakrát provést inspekci a ty se týkaly vlastně záměru testů týkajících se chemikálí a původu. Ono je velmi těžké pochopit, co vlastně testují tyhle ty testy a jak mohou prokázat původ nějakého produktu. Firmy potom také musí platit různé záruky, které v podstatě vůbec neodpovídají ceně toho těch výrobků. Potom jsou, eh, mají evropské společnosti problémy se zasíláním vzorků do Turecka. Ehm, potom, co se týče třeba tkanin, v roce 2011 evropské úřady rozhodly, že budou mít dodatečná cla eh, pro tkaniny a vlastně tkané oděvy. Eh, tady vlastně jde o 11% až 30% v závislosti na mm, zemi původu. Potom zase v roce 2012 Eh, turecké úřady potvrdily, že tyto dodatečné, dodatečná cla se nebudou vztahovat na eh, výrobky, které pochází z eh, takzvané panevropsko-středozemské oblasti. Protože tam v podstatě došlo k celé řadu nedorozumění, teď panuje jistý chaos nebo nejistota ohledně různých certifikátů původu, které prokazují, zda ty výrobky pochází ze země EU e nebo mimo EU. Na závěr bych ráda zdůraznila, že Eurotext eh, pracuje s velmi, ve velmi dobré spolupráci s tureckým průmyslem. Eh, dokonce tři turecké obchodní asociace jsou členy Eurotexu. Eh, probíhá eh, pravidelný eh, dialog, abychom diskutovali o různých otázkách, abychom podnikali konkrétní kroky a bohužel přesto je těžké dosáhnout nějakých matatelných výsledků. Takže mm, jak členové Euratexu, tak vlastně turecké, turečtí zástupci souhlasí s tím, že e, nyní e, preference, které byly poskytnuty e, Turecku, byly erodovány vlastně díky tomu, že celní unie už je zastaralá, takže potřeba modernizovat. Uh Turecká strana se zavázala k tomu, aby e, jasně jednala e, pro zjednodušení evropských, e, evropského dovozu. Eurotex nedávno požádal DG Trade, aby začlenili tureckého člena do skupiny pro přístup na trh. Je to vlastně pracovní skupina, která se věnuje této otázce v oblasti textilí. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní Patrik Išert z ETUK. Děkuji. Mm, jménem Evropské konfederace odborových eh, svazů bych vám nejprve chtěl poděkovat za možnost vystoupit v rámci této výměny názorů a pohovořit o stavu obchodních vztahů mezi Evropskou unii a Tureckem. Naše konfederace zahrnuje více než 45 milionů pracujících po celé Evropě, organizovaných v 85 odborových svazích v 39 zemích. Z Turecka jsou u nás organizovány čtyři odborové svazy. Pokud jde o obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem, současná dohoda o celní unii zastarala a měla by být modernizována a zlepšena. A když se podíváme na to, jak eh, proběhly nejnovější jednání mezi Evropskou unii a ostatními, vidíme, že v této dohodě o celní unii chybí jakákoliv zmínka o ochraně životního prostředí a o dalších aspektech. A to je třeba řešit, protože Evropská unie musí propagovat své základní hodnoty konzistentním způsobem ve všech obchodních dohodách. Nemůžeme ustoupit dokud je Turecko kandidátskou zemí Evropské unie, je při námi ještě spousta práce na tom, aby zavedlo základní normy, jako jsou tedy ty norm, pracovní normy ILO a podobně. Já jsem byl členem pracovní skupiny ke kapitole 19, která se sešla třikrát v letech 2011 až 2014 a pak už nikdy. Spravodaj eh, zmiňuje možnost eh, okopírování ustanovení o eh, pracovním prostředí, tak jak je to například v eh, dohodě s Koreou a podobně. My tedy potřebujeme, záště po tom neúspěšném převratu z 15. července, se vyjádřit daleko rozhodněji. ETUC a předružené odborové svazy důrazně odsoudili tento pokus o převrat. Já jsem v Turecku pobýval poprvé v roce 1993, vždy tedy jakožto odborník na odvět, textilní odvětví, takže mohu říci, že Turecko znám a dovedu si představit, jaké trauma tento pokus o převrat způsobil. Zvláště protože vlastně se armáda pokusila převzít moc v demokratické zemi. My tedy voláme po plném vyšetření této záležitosti a potom, aby viníci byli pohnáni před zodpovědnost. Nicméně ETU, ETUC zároveň kritizuje, kritizovalo čistku, která proběhla v Turecku okamžitě po pokusu o puč, protože více než 125 tisíc občanů většinou tedy z veřejného sektoru, ale také eh, tedy žurnalisté, policisté, učitelé, eh, pracovníci místních orgánů a dokonce i zvolení poslanci eh, byli propuštěni, případně jim byla pozastavena činnost a více než 40 tisíc bylo zadrženo a dokonce i mučeno, někde, aspoň jak uvádí Amnesty International. Také se to týká pracovníků našich odborových svazů, kteří přišli o práci V takovém případě tedy je sice vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši dvou třetin původní mzdy, nicméně více než 80 tisíc 000 bývalých zaměstnanců veřejného sektoru žádnou takovouhle podporu nedostává. A to se týká nejenom jich, ale také jejich rodin. A z jakého důvodu? Naprosto náhodně tedy byli zvoleni často z důvodů, které jsou staré 20 let. To znamená, že ten pokus o puč by neměl být použit jakožto zástěrka pro provádění čistky a to ani tedy v případě volání po znovu zavedení trestu smrti. My jsme tedy eh, při naší návštěvě v Ankaře navštívili zastoupení Evropské unie, zastoupení ILO a všude nám říkali tedy, že propuštění odboráři byli označeni jakožto eh, zastánci PKK, případně eh, dalších eh, protivládních uskupení. Já jsem o deset eh, dní později byl v Adeně, kde jsem za podpory komise pomáhal organizovat konferenci pro mladé. A během té závěrečné večeře přišli dva policisté a prostě odvedli jednoho z našich kolegů. A neměli zatykač, neměli žádné pověření, nicméně ho prostě odvedli a zatkli a druhý den se ukázalo, že ho obvinili z účasti na demonstraci v roce 2014, čili dva roky staré záležitosti. Turecko by mělo být eh, tedy eh, pohnáno k zodpovědnosti v tom smyslu, aby minimálně dodrželo ustanovení mezinárodních úmluv, ke kterým se zavázal, a to ať už na půdě ILO i eh, dalších a znovu nastolit vládu pořádku a zákona. Jakožto nástroj nátlaku na Turecko můžeme použít přístupová jednání, ale jistě se najdou i další způsoby a my jsme připraveni být plně nápomocní. Děkuji. A nyní paní Kaligasi, pan Kaligasi z eh, Turecké obchodní a průmyslové asociace. My jsme členem Konfederace evropských podniků a také úzce spolupracujeme s EU SCC, tedy se zastoupením Evropské unie v Číně. Proč? Protože tedy většina záležitostí, které my řešíme v Číně, souvisí s fungováním jednotného evropského trhu. A to je asi také důvod, proč jsme byli pozváni dnes, abychom podedebatovali ten problém s modernizací my zastupujeme zhruba 75 hospodářské, hospodářství Evropy z pohledu DPH a více než 80 vývozu z Turecka. Naše myšleny jsou podniky střední velikosti a větší. A to včetně tedy akciových společností, rodinných podniků, ale také zahraničních firm, které působí v Turecku, případně firm, které slučují evropské a turecké investiční partnery. A proto také jsme tedy součástí Eh, Združení Business Europe, tak abychom mm, tedy eh, mohli podnikatelům nabízet podporu již od začátku. Vážení poslanci, nacházíme se velmi obtížné době. Já jsem musel trošku pozměnit své vystoupení po té, co řekli, před, po té, co tu řekli předchozí řečníci. Protože tady nyní procházíme dobou, kdy ty důležité hodnoty, kterými jsme se řídili v posledním čtvrtstoletí, jsou spochybňovány, dochází k radikálním změnám v naší společnosti, změny si vyžádala i ta nová průmyslová digitální revoluce. V Turecku vidíme problémy s dodržováním lidských práv a demokracie, Já jsem eh, poprvé navštívil Evropský parlament v době, kdy se eh, debatovalo o celní unii. Tehdy jsme ještě v Turecku měli trest smrti. Celá řada opozičních novinářů byla uvězněna a byly také mučeni. Eh, Turecko bylo jediným oficiálním jazykem. Prostě ne, Turecko nebylo demokracií v té době. A mezi tím tedy Turecko dosáhlo významného pokroku, naplnilo některé podmínky pro členství v Evropské unii. Ale od toho roku 2000 tedy eh, je situace opět proměnlivá, nyní se nacházíme spíše v tom horším stádiu. A eh, naše konfederace Eh, je tedy právě takovým zastáncem vlády zákona a pořádku v Turecku a proto vidíme, jak důležité je modernizovat celní unii tak, abychom pracovníkům v Turecku nabídli lepší pracovní podmínky, abychom se snažili o ochranu životního prostředí eh, ze strany tureckých podniků, ale je to důležité také pro tedy tu vládu zákona a pořádku, bez které se nedá podnikat, ve které se, bez které se nedá dosáhnout pokroku. Turecko doposud transponovalo více než 50 legislativy Evropské unie, která se vztahuje k fungování jednotného trhu. Dá se tedy říci, že je dobře integrováno. Některé kapitoly jsou pořád otevřené, například liberalizace obchodu se zbožím. Tady tedy určité překážky ještě existují a eh, platí určitá opatření antidumpingová a také proti podpoře. Nicméně dá se říci, že tedy celní unie se velmi osvědčila pro turecké podniky. Zemědělství by modernizace by tedy evropské eh, normy měly jen omezený dopad podle studie Světové banky. Já si však myslím, že je vždy dobré snažit se o naplnění náročnějších norem. Pak tu je další kapitola zadávání veřejných zakázek. Pokud se podaří transponovat tato pravidla, dojde k nastolení větší právní jistoty v, v této oblasti v Turecku obecně. Což tedy je prospěšné také evropským, pro evropské podniky, které fungují, nebo tedy pro podniky z jakýchkoliv zemí, které fungují v Turecku. Pokud jde o kapitolu o zahraničním obchodu, ta je pro Turecko problematická, její současné znění. My bychom rádi viděli nějaké nové ustanovení, které by Turecko lépe zahrnulo do celého toho procesu tvorby legislativy. Další důležitou kapitolou je kapitola o službách. 70 turecké ekonomiky doposud spolehá na výrobní procesy, proto je důležité modernizovat také sektor služeb, protože to může být velmi přínosné pro tureckou společnost. A to i proto, že dojde k harmonizaci legislativy a dojde k větší míře právní jistoty. A konečně, pane předsedo, Základním zásadním faktorem pro další pokrok v jednání je jejich, pomalý, po jejich pomalé tempo, případné zmražení toho jednání. A já myslím, že je důležité hledat eh, řešení i ve formě modernizace celní unie. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji členům eh, výboru, že nám dali příležitost dnes tady vystoupit. Eh, naše eh, konfederace je, působí na dobrovolné bázi a združuje tedy podnikatelské subjekty. Se skupuje 24 regionálních a odvětových federací v Turecku. Eh, zastupujeme firmy z celého Turecka a jsme tedy nejvýznamnější eh, sítí eh, dynamických malých a středních podniků. A jsme i v zastřečující firmě, která zastupuje více než 55 milionů zaměstnanců. Spolupracujeme i s Business Europe jakožto e, nejvýznamnější e, subjekt zastupující malé a střední podniky v Turecku. Vnímáme modernizaci celní unie jako e, trend, který by měl přispět k inkluzivnějšímu přístupu pro obě dvě strany. Musíme dosáhnout toho cíle a to tak, že strategie se bude zabývat klíčovým modelem obchodu s malými a středními podniky ehm, Dohoda z roku 1995 eh, přispěla k ekonomické integraci Turecka do EU a byla výhodná pro turecké i evropské malé a střední podniky. Eh, Cílem bylo tedy eh, odstraňovat překážky v mezinárodním obchodu a nastavit rovné podmínky pro malé a střední podniky Eh, v porovnání s většími konkurenty. V současné době eh, se potýkáme eh, s novými výzvami v, no, v rámci globální konkurence a jedná se především o posun v mezinárodním obchodu a digitální ekonomiku. Je tedy třeba aktualizovat celní unii, zahrnout moderní nové trendy, a vyřešit stávající nedostatky v tomto rámci tak, abychom měli eh, funkční, efektivní a komplexní eh, systém, abychom mohli maximalizovat eh, výhody tohoto procesu. Vyzýváme zástupce obou stran, aby zohlednili specifické požadavky malých a středních podniků tím, že tam bude specifická kapitola pro malé střední podniky. Měl by se vyřešit rovněž přístup těchto podniků k finančním nástrojům a Měli bychom tak dosáhnout tedy lepší e, celní unie. Rovněž by měly být e, zakotveny obecné principy a e, měl by být vypracován dopad, pardon, analýza dopadů na malé a střední podniky. Musíme řešit i problematiku víz, která je nejvýznamnější netarifní bariérou pro malé a střední podniky. Produktivita malých středních podniků eh, může podpořit eh, obnovení vztahu mezi EU a Tureckem. Eh, malé a střední podniky jsou nedílnou součástí místních společenství a pozitivní efekty by tedy dopadly na celou společnost. To by nám eh, pomohlo obnovit konstruktivní dlouhodobou vizi eh, s cílem dosahovat eh, výsledků, které budou výhodné pro obě dvě strany, Turecko i Evropskou unii. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a paní Tekin nyní. Um, Děkuji. Děkuji za pozvání. Jsem ráda, že můžeme být zde zastoupeni. Takže, mm, jak už bylo řečeno, zastupuji organizaci eh, žen v Turecku. Kagedár byla založena v roce 2002 ze strany 27 eh, ženských podnikatelek v Istanbulu. Dnes máme asi 200 členů a máme eh, obrat miliardu eh, ročně. Členové zastupují nejrůznější sektory. Textil, zdraví, digitální ekonomiku, cestovní ruch, ruch chemii, mm, public relations a další. Těhle, vlastně všechny tyhle ty odvětví jsou zastoupeny eh, v naší mm, asociaci. Nám no v podstatě tedy jde o dobré zastoupení eh, ženských otázek v, mm, vlastně žen eh, vůbec v politice i v mm, podnikání. My chceme tedy podpořit ženy podnikatelky nejenom v Turecku, ale i v EU. Máme také různé zastřešující organizace, k nimž patříme. Například je to asociace eh, ženských eh, podnikatelek v Evropě a podobně. Tady vlastně jde o to, že jsme součástí eh, celosvětových a evropských sítí, které pomáhají usnadnit přístup k financování, ke vzdělávání, k, přístup k vůbec na trh pro všechny naše členy spolu s našimi spolupracujícími asociacemi v jiných zemích i v členských zemích EU. Dnes se podívám na celní unii z pohledu rovnosti pohlaví. Až do dnešního dne v rámci celní unie sektory, které nebyly zastoupeny, to byly vlastně sektory, v nich je zastoupeno nejvíce žen a nejenom v Turecku, ale i v EU. Pár čísel. Eh, podíl ženských podnikatelek byl 4,5 v roce 2004, je dnes 8% v Turecku. Eh, stále je to pořád ještě poměrně nízké. Eh, máme takto 110 tisíc podnikatelek v Evropě. V Evropě je to 29%, to je 11,6 milionů podnikatelek v Evropě, to je tedy samozřejmě větší číslo. A vlastně až do posud celní unie Eh, nezahrnovala eh, vlastně ta odvětví, kde pracuje nejvíce žen, eh, nebo kde podniká nejvíce žen, což je určitě problém. 82% ženských podnikatelek v Turecku působí zejména v oblasti služeb. Nejvíce z nich tedy v oblasti, v oblasti prodeje a obchodu a vlastně největší procento z nich mají, mají nějaké mm, mikropodniky. V Evropě Eh, ženské pracují zejména, eh, ženy pracují zejména ve zdravotnictví, sociálních službách, ve, zdra, ve, ve vzdělávání. Eh, to trošku připomíná vlastně tedy i situaci žen v Turecku. 8,1 milionů žen v Turecku jsou zaměstnané, hodně z nich je v zemědělství, 14,6 je v průmyslu a 14,7 47 43,7 je ve, v sektoru služeb. služeb. Když se podíváme na evropskou stranu, i zde je velmi důležité hovořit o malých a středních podnicích, e, jsou obrovsky důležité pro agendu pro růst. Je tedy důležité pobavit se o potřebách malých a středních podniků v EU i v Turecku v dnešní době. A to tedy samozřejmě platí i v případě, kdy se budeme bavit o modernizaci e, celní unie. V této sněmovně máme dobré partnery a těšíme se tedy na modernizování e, celní unie. E, doufám, že nezapomeneme na ženy, na podnikatelky, na potřeby sektoru služeb, ale také zemědělství, kde je tedy zastoupeno nejvíce žen. Děkuji. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Dvě minuty každý, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na základě prezentace toho pracovního dokumentu a v rámci tedy eh, toho projednávání až do posud eh, došlo Eh, k celé řadě významných událostí. Především je to stanovisko Evropského parlamentu, pokud jde o předušení eh, přístupových jednání. To je věc, kterou eh, musíme zohlednit v rámci našeho výboru. Je to nedílnou součástí tedy přístupu Evropského parlamentu. Ehm, takže náš pracovní rámec je tak ještě úžeji vymezen a Eh, my musíme zohlednit ten eh, celkový kontext eh, při té práci. Proto já pak zohledním i vystoupení těch, kteří se dnes vyjádřili a to z toho úhlu pohledu, který jsem uvedl. Jde nyní o to, aby komise předložila radě návrh mandátu, a uvidíme, zda komise eh, zohlední eh, to, k čemu došlo v minulém týdnu v Evropském parlamentu. Já osobně jakožto zpravodaj eh, bych chtěl zohlednit stanovisko Evropského parlamentu, který se vyjádřil ve prospěch pozastavení přístupových jednání. A samozřejmě jsem připraven vnímat i další indikace ze strany Evropského parlamentu. Já myslím, že v tomto stádiu je velice důležité, abychom eh, spolupracovali nejen s Evropskou komisí, ale i s EHSV. Děkuji a pan Šuster. Excuse me, Fjena. Thank you very much. Děkuji. Já bych byl ustoupil, kdybych měl tu možnost. Děkuji. Naším stínovým zpravodem je pan Pabrix, ale dnes tu není. Nicméně já naprosto souhlasím s jeho argumentací v této věci, proto je pro mě velmi jednoduché představit jeho stanovisko, jako, moje, jako, jako by bylo moje vlastní. Nejprve chci poděkovat všem zainteresovaným eh, řečníkům za to, že tady dnes vystoupili. Za druhé je třeba říci, že rozhodnutí Eh, Evropského parlamentu z minulého týdne zmrazit přístupová jednání s Tureckem neznamená, že by tím skončilo naše partnerství nebo obchodní jednání. Naopak v tomto případě můžeme obchodní jednání použít jakožto určitý nástroj. Možná, že v tuto chvíli máme na sebe vzájemně vztek, ale nikdo nikam ještě neodchází a máme před sebou důležité úkoly. Mohli bychom tedy eh, se začít bavit o některých kondicionalitách, které by, pokud by byly naplněny, vedly ke zlepšení vztahů mezi Evropskou unii a Tureckem. Já souhlasím s potřebou modernizovat eh, celní unii, protože je zastaralá, chybí například mechanismus řešení sporů. A my jsme už mnohokrát byli svědky toho, jaký dopad to má a proto je třeba, aby existoval mechanismus řešení sporů. Také musíme rozšířit rozsah působnosti na oblasti jako zadávání veřejných zakázek, služby, zemědělství, ochrana investic a podobně. To je naprosto zásadní z pohledu toho, co se nyní v Turecku děje. Ale je důležité si také připustit, že se nemůžeme soustředit jen na to, co je přínosné pouze pro Evropskou unii. V tuto chvíli je to tedy asymetrický vztah, který, a je to trošku nespravedlivé. A říkám to já, ačkoliv tedy zastupuji Evropskou unii. Protože tedy my máme eh, eh, přínos z toho, z toho, že jsme uzavřeli určité dohody o volném obchodu, nicméně Turecko, ačkoliv je členem celní unie, k těmto výhodám přístup nemá a to je eh, velice nežádoucí. Navíc tedy ty vztahy se rapidně zhoršují a proto je třeba, abychom se společně zamysleli nad tím, zdali se podaří dosáhnout nějakého koncenzu a kde tady hledá ta společná témata a, společnou řeč. Děkuji. Podobně jako v případě tady pana Fellnera ani náš stínový zpravodaj tady není, proto mě požádal, abych vystoupil za něj. A nyní anglické kolegové. Nej, nejprve chci poděkovat všem řečníkům za velmi cené příspěvky budou takovým užitečným základem pro přípravu konkrétních návrhů toho, jak zlepšit vztahy s Ankarou. Dovolte mi upozornit, že minulý týden jsme schválili rezoluci, která jste schválili rezoluci, kterou se e, pozastavují e, přístupování, přístupová jednání s Tureckem a to vysílá velice zásadní politický signál. Chcete být členem našeho společenství? Naše společenství se však opírá určité hodnoty. Tyto hodnoty jsou zobrazeny i v naší obchodní politice. A proto je důležité, abychom nadále spolupracovali například i na modernizaci celní unie. Já myslím, že na modernizaci celní unie lze nazírat jakožto na užitečný nástroj, prostřednictvím kterého můžeme vyvíjet tlak na Turecko, tak aby tedy to celé nakonec neodnesli eh, obyvatelé Turecka. Je tedy třeba ještě odvést hodně práce na tom, aby v Turecku byly dodržovány určité základní normy toho, jak má fungovat pracoviště, bezpečnost práce, ochrany zdraví, ochrana zdraví a podobně. Pokud jde o zástupce Kopa Kodeka, mám následující otázku. Podle nejnovějších sdělení Evropské komise kumulativní dopad na evropské zemědělství. V případě přístupu Turecka hovoří o 3,1 přínosu, tedy pokud jde o dovoz tureckých produktů na evropský trh. A zároveň se Turecko může stát také velice důležitým odbytištěm pro evropské produkty. Podle Světové banky by se Eh, možná mohlo povést eh, dojednat bilaterálně u každého, u každého jednotlivého produktu zvlášť dohodu o, o obchodu. A já bych byl rád, kdyby se kolega z Kopa Kodega k této věci vyjádřil. Děkuji, pan Stabány. Pokud jde o hospodářskou situaci, mohu souhlasit s panem zpravodajem. Ta celní unie musí být modernizovaná, je nevyvážená a výsledky jsou nežádoucí. O tom pochybovat nelze. Za druhé, právě Turecko potřebuje navázat ještě užší vztahy s Evropskou unii. A protože my představujeme pro Turecko jeden, jedno z největších trhů a Turecko se v Turecku se situace mění. Doposud bylo největším vývozcem nerostných surovin, nyní se však tyto suroviny začínají zpracovávat přímo v Turecku. Nicméně, aby tedy k této přeměně mohlo opravdu dojít, potřebuje eh, Turecko, aby nadále probíhala obchodní výměna s Evropskou unii, protože právě z výnosů této obchodní výměny bude financovat svoji technologickou přeměnu. A konečně v Turecku máme režim, který se politicky stále více vzdaluje hodnotám, které eh, již historicky zastáváme a které jsou pro nás důležité. Zdá se, že Turecko se tedy vydalo na svou vlastní cestu a proto je důležité pokračovat v jednání, vlastně snažit se eh, o spíše užší vztahy. A proto se obracím na zástupce turecké eh, obchodní a průmyslové komory. Říkám, že je třeba, aby jste nám vlastně otevřeli dveře, abyste nám umožnili pomoci vám v tom, co je z hospodářského, technologického hlediska průchodné, protože to potom otevře tedy eh, dveře i pro politické řešení. Děkuji. Já jsem ráda, že mohu zde něco říci o tom, že je potřeba aktualizovat celní unii s Tureckem. My jsme v nedávné době o tom hovořili i s komisí. Bylo velmi zajímavé si vyslechnout, co o tom říkají další zainteresované strany. Přece jenom na tu debatu jsme neměli dost času, už přetahujeme. Určitě by stálo za to, kdybychom eh, tomu eh, byli bývali věnovali více času. Stálo by také, kdybychom si vlastně máme naplánovanou ehm, cestu eh, tohoto výboru do Turecka v prosinci abychom se tam o tom pobavili přímo na místě. Tady samozřejmě jde o to, abychom měli moderní pravidla pro eh, obchod. Jak říkal pan zpravodaj, v této chvíli je těžké předstírat, že si nejsme vědomi mm, širší politické situace. Většina této sněmovny hlasovala proto, abychom zmrazili vyjednávání Turecka o vstupu do Evropské unie vzhledem k tomu, že dochází k opravdu velkému porušování lidských práv. Bylo nám řečeno, že to je příliš eh, eh, populistické a že parlament by se k tomuhle tomu vůbec neměl vyjadřovat. Možná bych měla jenom připomenout, že my máme plně, eh, plnou eh, spolurozhodovací eh, pravomoc v těchto věcích. Takže to jenom říkám těm, kteří ehm, prohlašovali tuto kritiku. Je potřeba, abychom zůstali v přímém kontaktu a náš výbor musí pracovat mm, v, na těchto tématech, protože samozřejmě aktualizace něčeho, jako je celní unie, neproběhne přes noc je důležité, aby mm, lidé jasně vyjádřili, co si přejí od této modernizace. To eh, potřebujeme slyšet i od eh, zástupců turecké strany a já doufám, že budeme mít příležitost pokračovat v těchto rozhovorech v prosinci v Turecku. Nyní má slovo Helmut. Jen stručně, protože hodně toho už řekli kolegové, já souhlasím s tím, že musíme vzít v potaz politický rámec. Eh, je samozřejmě zřejmé, že, že celní unie mm, je zastarala, je potřeba ji modernizovat. Když ale hovoříme o obchodu pro všechny, tak se musíme klást otázku, co to znamená pro občany. ti přece potom budou příjemci aktualizace takovéto celní unie. A e, připomínám usnesení e, této sněmovny z minulého týdne, kde většina poslanců se vyjádřila e, v tom smyslu, že v tuto chvíli prostě nevnímáme e, jakýsi prostor pro pokračování ku předu. Jak jste říkal i vy, pane předsedo, nacházíme se tedy v komplikované situaci. Jak tedy můžeme nyní hovořit s našimi partnery o těchto různých aspektech? Měli jsme zde tedy zástupce eh, hospodářství a průmyslu, i oni se snaží předat jakési poselství, že politický rámec pro takovou to modernizaci celní unie prostě v tuto chvíli um, není dobře nastavený. Já naprosto souhlasím s předřečníkem, říká pan Buchner. Navážu na to, co říkal pan Scholz a pan Štrabaty. Já interpretuji toto místo v našem usnesení z minulého týdne úplně jinak. E, vlastně tady se klade význam na obchodování. Tam stojí napsáno, obchod je důležitý, ale nestojí tam, že bychom ten obchod měli zintenzivnit. E, tam e, právě se poukazuje na kontext, který je v tuto chvíli problematický v Turecku. Ještě to řeknu jinak. Víme, že turecká armáda má vlastně mm, nebo měla příležitost bombardovat i eh, místa, která jsou chráněna UNESCO a došlo k tomu v několika případech a prostě dochází také třeba k týrání a týrání i žen, které je úplně nepopisovatelné, nepopsatelné. A tohle to bychom teď měli uh, odměnit s intenzivněním ehm, vztahů, obchodních vztahů. Já si myslím, že to by byl úplně špatný signál, eh, na, který by šel úplně proti tomu, co vlastně chceme říkat. Já se tady účastním eh, diskuse, která je naprosto surrealistická a eh, úplně mimo. Včera jsme pozastavili ten proces přistoupení Turecka. Celní unie Eh, předjímá tedy integraci eh, Turecka do EU. A co se týče zprávy jako takové, já zastávám názor, že eh, ta zpráva je velice Eh, nakloněná tureckým zájmům. Moje stanovisko je jasné. Eh, vzhledem k tomu, že jsme eh, rozhodli o zmrazení přístupových jednání, tak bychom měli zmrazit přístup i ohledně celní unie. Mám obrovské obavy, protože evropské zemědělství není v dobré kondici a dnes již čelíme ruskému Embergu a e, celní unie s Tureckem, to by byla další hrozba pro evropské zemědělství. E, celní unie s Tureckem e, přímo ohrožuje naše zemědělství a to v celé řadě oblastí, mléko, hovězí a tak dále. A země, která má minimálně o 50 nižší výrobní náklady, bylo by sebevražedné s ní uzavírat takovouto dohodu. Kolega Maurinac. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zmínil dva body. Eh, za prvé, eh, byla tady v posledních týdnech předložena celá řada eh, zpráv ohledně dětí, dětí uprchlíků v Turecku, kteří velice strádají to je jedna věc a druhá věc je naše usnesení eh, z minulého týdne a mm, poskytnu svůj subjektivní výklad rovněž eh, i v návaznosti na budoucí vývoj. Já myslím, že jsme se rozhodli vyslat politický signál eh, Turecku, to je vše, s tím, že zmrazíme kapitoly a ne, že oficiálně pozastavíme eh, vyjednávací proces přistoupení. A mm, na základě tohoto tvrzení eh, myslím si, že i většina eh, kolegů, kteří hlasovali k, pozastav, k zmrazení těchto kapitol, vycházeli z toho, že důvodem k tomu eh, zmrazení jsou eh, nedemokratické přístupy eh, Erdoganova režimu. A pokud by to pokračovalo, nebylo by jiného řešení, než to promítnout i do mm, obchodu. Komise, dvě minuty. Pan Sumerles. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se omezím pouze na um, problematiku týkající se celní eh, unie a jeho nastavení. Eh, my jsme připravili tedy eh, vyjednávání ohledně modernizace již v roce 2015. Probíhaly interní procesy na naší straně, na straně turecké s cílem zahájit vyjednávání k tomuto tématu. Samozřejmě eh, z naší strany bylo potřeba vypracovat eh, hodnocení dopadu eh, a hodnocení dopadu jasně stanoví, že celní unie a její modernizace by byla přínosná pro obě strany, pro EU i pro Turecko. Došlo by tedy k modernizaci zájemného obchodu i celkového rámce. Byla tady uvedena celá řada nedostatků v, tom eh, stávaj, v těch stávajících stazích eh, v rámci celní unie. Eh, hodnocení dopadu poukazuje na to, že přínosy by byly v celé řadě oblastí, včetně zemědělství současné době, totiž, jak tady na to bylo poukázáno, eh, je tady určitý asymetrický, eh, asymetrický režim v neprospěch Evropské unie. Hodnocení dopadu rovněž eh, se rovněž zabývalo celou řadu témat, které tady zazněly, které budou velice důležité pro budoucnost a pro aktualizaci tedy obchodních vztahů Eh, mezi EU a Tureckem je tady aspekt udržitelného obchodu. Od, eh, máme tedy eh, sociální práva, lidská práva a tak dále. To vše je součástí těch našich zájemných vztahů a rovněž je třeba zdůraznit potřebu zahrnout ustanovení týkající se malých a středních podniků. To je pro nás také velice důležitý bod. Návrh komise, pokud je o modernizaci celní unie, eh, včetně tedy eh, návrhu směrnice, eh, byl předložen ve sdělení z roku 2016 ohledně politiky EU v oblasti rozšíření. Dostali jste to před několika týdny. Děkuji vám. Děkuji. Chce někdo z expertů reagovat v rámci pokud chcete, mohu vám dát minutu. Děkuji, pane předsedo. Padla otázka, pokud je kumulativní dopad obchodu na zemědělství ve vztahu k Turecku. Chci vás chci připomenout, že tedy tím dnešním tématem bylo, byl volný obchod. Ale my bychom rádi eh, řekli, že tedy typické produkty, jako je olivový olej a jeho deriváty, nejsou dostatečně zhodnoceny, pak je třeba vzít v úvahu také sanitární a fitosanitární záležitosti, které zatím byly opomíjeny z evidentních důvodů. Proto tato studie asi není nejlepší k tomu, abychom na jejím základě hodnotili dopad obchodní dohody s Evropskou uní na turecké zemědělství. Děkuji. Někdo další se o slovo nehlásí, takže já chci poděkovat našem expertům. Děkuji vám za tuto diskuzi. A další bod programu, eh, tedy další jednání na toto téma, proběhne 22. ledna. Tohle je poslední část veřejného jednání a navazuje zasedání koordinátorů, které je in camera.